z národních parlamentů, milí kolegové z národních parlamentů, z Evropského parlamentu, prosím zaujměte svá místa, brzy zahájíme naše zasedání. Jsem velmi rád, že vás zde všechny mohu přivítat. Máme na programu velice důležité téma. A musím říci, že toto téma je blízké mému srdci, neboť já jsem pět let byl běžným členem, nebyl jsem e, předseda výboru jako pan Royal, ale já jsem byl členem výboru ITRE a bylo to velice zajímavé období, protože energie je pravděpodobně také nejdůležitějším tématem pro naše občany. Takže možná v díky naší společné zemědělské politice nemáme žádné problémy s potravinami, ale dobře víte, že na mnoha místech na světě mají ty největší problémy s potravinami a s vodou. Naším problémem jsou energetické dodávky. Takže my se tady zabýváme dnes velice důležitým tématem a také k němu přistupujeme velice vázně a seriózně, protože je to také hrozba pro naše občany. A já nyní přejdu do své mateřtiny, tak jak to děláme na výboru ITRE, protože my můžeme zde hovořit běžně mateřtinou a můžeme využít schopnosti našich tlumočníků. Vážený pane předsedo, milý Herberte, vážený pane Rogane, milí zástupci z výboru, pane ministře Kováči, dámy a pánové poslanci, ještě jednou vás srdečně vítám v Evropském parlamentu ve své mateřštině. Dnes budeme hovořit o nejdůležitějších řešeních pro nejdůležitější evropské téma, což je energie. Bez dobré energetického zásobování nebudeme mít žádný úspěch v našem hospodářství. Taková je to společná zasedání mezi Evropským parlamentem a také národními parlamenty se již stály tradicí. V důsledku Lisabonské smlouvy získaly národní parlamenty také nové pravomoci. Vy jako poslanci národních parlamentů také ovlivňujete zásadním způsobem evropského zákonodárství hospodářství. Ještě jednou bych se chtěl vrátit k tématu našeho zasedání. Tady se to týká zvýšení konkurenceschopnosti, také se budeme zabývat inteligentními energetickými systémy a inteligentní energetickou infrastrukturou. Abych to řekl jednoduše, tak jde o to, jak bychom měli vybudovat společný energetický evropský trh, protože na takovémto trhu také můžeme mít dobrou hospodářskou soutěž. Neboť za národních podmínek často existují národní energetické monopoly, ale tak tomu nebude na evropském trhu. Takovýto evropský společný trh také znamená, nutnost společných investic, protože my musíme být vzájemně propojeni. A v neposlední řadě jsou tady také inteligentní sítě. Zde musíme také provádět evropský výzkum, tak abychom energetické dodávky v Evropě se systémově zlepšily. Společně s Jacques Delorem jsem před rokem navrhl, aby vzniklo Evropské energetické společenství, ale za tímto účelem bychom museli změnit smlouvu. My bychom tím chtěli také docílit toho, abychom Eh, spojili naše síly při budování společného energetického trhu. Takovéto společenství je bezpodmínečně nutné, neboť z 55% je evropské společenství závislé na třetích zemích. Bylo by tedy daleko jednodušší, uzavírat eh, dohody s třetími státy, když bychom vystupovali společně. Jestliže bychom se dohodli předem, jak budeme jednat, pak by naše vyjednávací pozice byla daleko silnější. Také by bylo pro nás daleko snadnější vybudovat konkurenceschopný energetický trh a tak docílit snížení nákladů, což by bylo velice důležité pro energetické subjekty, tak i pro odběratele. A také bychom mohli daleko lépe postupovat například e, v energetické účinnosti. To je hlavní myšlenka energetického společného trhu. Evropská Komise byla Evropským parlamentem vyzvána, aby vytvořila zde společný rámec. Já chci ještě jednou říci, nejedná se o žádné nové združení či novou organizaci. Nejení to změna smlouvy. Je to taková zastřešující organizace, která by měla dát impuls energetickému trhu. Chci také zdůraznit, že budeme hovořit o konkrétních projektech. To jsou energetické koridory na makroúrovni a potom také konkrétní řešení pro regionální a komunální úroveň. Energetické koridory dvě plynové krize nám jasně ukázaly, že EU v oblasti energie musí vystupovat solidárně a musí být také vzájemně propojena. Viktor Orbán je maďarským prezidentem, kterému blahopřeji za, k tomu, že chce vybudovat energetický most mezi Černým mořem a Baltickým mořem. A Nyní se vrátíme k projektu, který jsme dali dohromady před deseti lety, když já jsem byl polským prezidentem a on byl poprvé premiérem Maďarska. To by byl velice dobrý doplněk ropovodu Nabuko a také k ropovodu, který vzniká u Baltského moře, takže bychom měli takto zajištěnou čistou energii. Dále na mikroúrovni, tady se to týká větrných elektráren, solárních elektráren a také o obnovitelné zdroje. Musíme se snažit v EU o jednotná řešení, pak se nám bude daleko lépe vyjednávat. Zde v parlamentu máme skupinu poslanců Urban Intergroup, která se zabývá těmito otázkami pro města a obce. Závěrem chci požádat všechny kolegy o to, že když budete hovořit se svými šéfy vlád a s dalšími kolegy z národních parlamentů, tak prosím vás, abyste se zaměřili také na řešení energetických otázek na evropské úrovni nám by to usnadnilo naši pozici a také bychom to tímto způsobem mohli vytvořit dobrý společný trh a také snížit náklady. O nízkých cen o nízkých cenách energie se vůbec nemůžeme bavit, ale alespoň by tyto ceny měly být přiměřené. 4 miliardy euro máme pro energetické projekty. To Evropská komise sehnala tyto peníze a pákovým efektem jsme 22 milionů euro získali jako renditu. Za to děkuji i také panu komisařovi Ettingerovi, který bohužel nemůže být dnes přítomen, ale v této oblasti je, vel, působí velice účinně a rozhodně a již několikrát se vyslovil pro vytvoření této společné iniciativy. Za něk- několik týdnů budeme mít k dispozici finanční výhled evropské, finanční politiky Evropské unie po roce 2013. Tady také má své místo energetika. Já jsem také před třema půl lety v této oblasti pracoval jako zpravodaj. A právě proto chci také říci, že tyto programy, energetické programy musí být podporovány na evropské úrovni. Toto očekáváme od komise a rady, neboť to je také očekávání našich občanů. Já vás, poslance národních parlamentů, chci ujistit o tom, že Evropský parlament má vždy aktivní zájem o řešení eh, energetických problémů na evropské i vnitrostátní úrovni. Neboť nikoho nesmíme, tak říkajíc, nechat na holičkách, nikoho nesmíme nechat osamoceného. Musíme odstranit takzvané plynové odstrůvky, to znamená bílá místa na mapě Evropy. Musíme si vzájemně pomáhat, nebo vždy v minulosti se ukázalo, že solidarita místa se vždy vyplatí a v oblasti energie potřebujeme přesně to. Děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás, děkuji vám za to, že jste se pustili do této důležité diskuse. Děkuji. Herr Präsident Buzek, ich darf mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aus den nationalen Parlamenten bedanken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 ki eh, mm-hmm. Eh, důležité je, že se tady buduje jednotný vnitřní trh eh, pro zemní plyn až do roku 2014. To je nesmírně důležitý výsledek a já jsem nesmírně šťastný, že se pokoušíme najít společné prostředky pro toto téma. A důležité je, že dnes můžeme spolu o této tematice hovořit, jak můžeme rozvíjet infrastrukturu a dále budovat naše společné koridory. Děkuji vám za tuto možnost, děkuji vám, že jste se dostavili v tak hojném počtu a děkuji vám také v tom, že, jak doufám, dosáhneme určitého úspěchu a dovolíte-li, později eh, představím naší stanovisko. Děkuji mnohokrát. Eh, překlad je zajištěn do mnoha jazyků a tím pádem mohu nyní vstoupit přímo do programu našeho zasedání. Pokusíme se dodržet čas proto, abychom mohli dát příležitost mnoha kolegům a kolegyním. A nyní mi dovolte, abych předal slovo panu generálnímu řediteli Filipu Louvemu za jeho, eh, pro jeho zahajovací projev. Prosím. Well, uh, thank you for this Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání k účasti eh, na této velice důležité diskusi členů národních eh, parlamentů a Evropského parlamentu. Evropská energetická politika je, doufám, výsledkem společných diskusí a to, co nás v Evropě spojuje, je to, že si uvědomujeme, že jsme závislí na zahraniční energii a že musíme také vytvořit dobré zdroje energie eh, eh, pro naše podniky a také pro domácnosti, abychom měli dobré ceny. My také dobře víme, že máme před sebou velkou výzvu, což zní nízké nízko uhlíková energetika. A proto děkujeme velice vám, e, Evropskému parlamentu a také maďarskému předsednictví za organizování této akce. ambice Evropské komise podporuje Evropský parlament a také toto bylo schváleno šéfy státu a vlád 4. února. A zde jde o to, abychom vytvořili v Evropě trh, který bude otevřený pro podniky a také pro dodavatele, tak, aby se v Evropě vytvořil co nejlépe fungující energetický trh. My jsme také největším energetickým trhem na světě a proto můžeme mnoho nabídnout. Samozřejmě se již dlouho Evropská unie a členské státy snaží o vytvoření integrovaného trhu a toto jsme také podpořili celou řadou nařízení, takzvanými balíčky, první, druhý, třetí balíček, které mají umožnit dodávky do Evropy tak, aby se konala hospodářská soutěž, která bude spravedlivá spravedlivá pro všechny, tak aby všichni mohli mít zisk z obchodu s energiemi a také, aby existovaly energeticky bezpečné dodávky ve stejné době vytvoření tohoto trhu, který bude integrovaný a otevřený a který také bude mít diversifikované dodávky a také trasy z východu a ze západu a bude také založen na propojení. A právě proto bylo pro nás komici velice důležité, že v minulém týdnu v Budapešti za maďarského předsednictví jsme viděli novou pobídku, která byla dána pro vytvoření více propojené infrastrukturální sítě v Evropě, což bude nejdůležitější pro dobré fungování tohoto trhu. Podíváte-li se na ekonomiku, která bude více založena na obnovitelných energiích, méně na fosilních energiích a jestliže se podíváme na větší místní výrobu energie, tak potřebujeme také moderní infrastrukturu, musíme vytvořit podmínky, za kterých budou moci také podniky obchodovat s energií a s teplem tak, aby trh fungoval dobře. To znamená, regulace a také propojení je pro tento trh velice důležité. A také musíme vytvořit trasy dodávek eh, mimo rámec eh, z oblastí mimo rámec EU. Také se diskutuje hodně o legislativě v EU, co to zahrnuje účelem legislativy na evropské úrovni neznamená vytvářet problémy, ale vytvářet příležitosti tak, aby sítě a plynovody byly a ropovody byly řízeny tak, aby podniky mohly fungovat dobře, ale aby také mohly vznikat nové subjekty. Jde o to, Eh, aby neměly určité podniky pouze do, eh, dominantní postavení. Musíme zabezpečit nezávislé řízení a nezávislé investice. A to je takzvaný třetí balíček leitmotivem třetího balíčku, který byl schválen v roce 2009 a který má být implementován ve spolupráci s členskými státy a také je třeba transponovat směrnice do vnitrostátního práva. Ale také nás čeká těžká, no, těžká práce, především agenturu v Ljubljaně, která má pracovat na technických detailech, tak aby e, subjekty mohly v oblasti plynu a ropy obchodovat přeshraničně. Takže se mají vytvořit kodexy, ať budu, pro fungování trhu. Ať budete portu v Talinu nebo v Brindisi, tak budete moci kupovat e, plyn tak, jako to můžete dělat s ropou. A toto také poskytne likviditu a dobré ceny v Evropě. My neočekáváme, že ener- ceny energie v Evropě klesnou. Energie je nedostatek, ale Evropa musí mít také příslušný rámec pro fungování společného trhu, tak aby dodávky dobře fungovaly. Máme novou agenturu, která bude eh, koordinovat práci mezi členskými státy a máme asi 100 operátorů a provozovatelů přenosových sítí, které spolupracují s komisí a také s agenturou a kteří zpracovávají novou infrastrukturu tak, aby nová hospodářská soutěž mohla začít fungovat. Dávám některé příklady e, infrastruktury, která je pro nás nutná. To jsou mořské eh, sítě my pro větrné elektrárny. To znamená vytvoření eh, větrných elektráren v Severním moři. Diversifikace plynových dodávek, tak abychom nezávisleli pouze na jednom zdroji, aby to nebyl pouze eh, východo-západní koridor, ale abychom měli také dodávky ze severu a z jihu. A také musíme vytvořit propojení jednotlivých tras, to znamená z Baltického moře k Adriatickému moři, ke Středozemnímu moři. Potom musíme plně zapojit elektrický eh, a také plynový trh baltických zemí. Musíme vytvořit trh také na jihovýchodě Evropy. A důležité pro tento proces je, abychom měli inteligentní sítě, které zvládnou nové toky eh, elektřiny elektřiny a plynu, což je důležité jak pro podniky, tak i pro domácnosti, tak aby opravdu byla zabezpečena bezpečnost dodávek. Já chci ještě zdůraznit jednu věc, která je důležitá pro jednotlivé členské státy i pro evropskou politiku. Musíme účinně využívat energii. My především potřebujeme inteligentní řešení užívání energií, tak aby spotřebitelé si mohli vybrat eh, ty nejlepší zdroje energií. Když budeme rozvíjet infrastrukturu, tak máme před sebou velké úkoly. Regulátoři, národní regulátoři jsou placeni samozřejmě na to, za to, aby platil, eh, fungovali v vnitrostátním zájmu, ale také musí se dívat na evropskou úrovni, úroveň. Především jde o, také o investice, protože jestliže se dělají ve střední Evropě investice, pak se to musí dotknout také sousedních států. Proto regulátoři se spolu musí domluvit tak, aby umožnili investorům také investovat do nových propojení a dále také schvalovací řízení. V Evropě to dnes trvá 10 až 12 let od designu k implementaci ať je to ve výrobních kapacitách, anebo také v nových elektrických eh, přenosových sítích. Problém a výzvy, které jsou před Evropou, jsou, ty jsou tak mimořádně důležité a také nemáme příliš dlouhou dobu na provádění těchto investic. A to znamená, že opravdu musíme v následujících 10-12 let opravdu něco konkrétního udělat. My musíme najít cesty, jak zjednodušit postupy, tak abychom také vyhodnotili výhody a nevýhody projektu a potom také eh, bychom se měli obrátit na místní orgány, tedy na obce, aby i oni se do tohoto procesu zapojili. Takže jde o to, abychom dobu co nejvíce zkrátili. A potom je tady otázka také financování. Mnoho energetických projektů také se mohou promítnout do cen za energii ale je tady celá řada projektů, které pravděpodobně financovány nebudou, pokud v, se do financování nezapojí i veřejné orgány. To se týká především bezpečnosti dodávek a také výběru. A proto se musíme podívat také na to, zdali tyto projekty nemohou být financovány z veřejných rozpočtů. Potom také inteligentní sítě. To je zásadní pro, prvek pro to, abychom měli inteligentní spotřebu i z inteligentní nabídku. Spotřebitele musí dostat eh, eh, řádné informace tak, aby eh, dokázali využívat výhodně elektřinu, ale aby také dokázali elektřinu ušetřit, protože to je velice drahý průmysl, do kterého se vkládají vysoké investice. My komisi s podporou Evropského parlamentu se budeme snažit vytvořit takovou roadmap, abychom viděli, kde bychom se měli nalézat v roce 2040 až 2050. A tento návrh předložíme v listopadu tohoto roku. Děkuji vám. Já bych chtěl srdečně poděkovat za tento úvod. Rádi bychom však dali slovo i radě, tedy maďarskému předsednictví, a prosíme tedy pana ministra Kováče, aby se ujal slova. Pane předsedo, pane generální řediteli. Ano, mikrofon funguje, ano, slyšíte mě, prosím? Vážený pane předsedo Bosku, pane generální řediteli, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením být zde mezi vámi a zastupovat eh, maďarské předsednictví. Eh, téma fakta, která máme dnes na programu, se, te, se téměř totožňují také s našimi tématy v rámci našeho předsednictví. Takže se chci vyjádřit k tomu, co jsme během našeho předsednictví již vykonali a také vám chci říci, něco o tom, co nás ještě v následujících pěti týdnech čeká. Mnozí již zdůraznili, že energie je velice naléhavým dnešním tématem, tak abychom zabezpečili ekonomický rozvoj, prosperitu, národní bezpečnost, musíme také zlepšit bezpečnost energetických dodávek a konkurenceschopnost evropské ekonomiky a musíme také dbát na dobré životní prostředí. Maďarsko si všechny tyto výzvy uvědomuje a má je také na programu předsednictví. Hlavní cíle eh, našeho předsednictví byly eh, integrované energetické trhy a také bezpečné dodávky. Myslím si, že to, eh, ty, tyto cíle se nám docela dobře daří plnit. Pokud se trví, týká trvalé udržitelnosti, pak Maďarsko chce pracovat na střednědobé a dlouhodobé energetické strategii. Toto také podpořila energetická rada v únoru, kdy členské státy eh, řekly, že chtějí vytvořit společný energetický trh v EU do roku 2014 a žádný členský stát nesmí být vyloučen z tohoto trhu po roce 2015. Rade také řekla, že více hodlá zdůrazňovat eh, energetickou účinnost a také externí vztahy tak, abychom docílili cílu 2020. Pokud se týče závěru rady, tak zde byl zpracován dokument v oblasti energie a tento dokument byl také v únoru schválen a zde byly také ještě jednou dlouhodobé priority potvrzeny. Pokud se týče dlouhodobé strategie, pak navrhujeme, aby se zahájila diskuse o Roadmap 2050. Diskutovali jsme o tom na začátku tohoto měsíce v Gödele. Diskuse tak také vedla k finalizaci návrhu komise. Pokud se týče trvalé udržitelnosti, pak tady máme materiál týkající se plánu energetické účinnosti předsednictví hodlá schválit závěry rady v červnu. Pokud se týče bezpečnosti, pak budeme diskutovat také o sdělení eh, komise o současné situaci a také pokud se týče bezpečné výroby a e, energii jak v moři, tak i pomocí větrných elektráren. Poprvé jsme o tomto tématu diskutovali. Pokud se týče e, cíle integrovaného trhu, tak jedním z našich cílů bylo dosáhnout dohodu o regulaci transparentnosti trhu. My se těšíme na 10. červen, kdy se bude konat Eh, rada a doufám, že dospějeme zde eh, ke schodě a bude zahájen trialog mezi radou, komisí a parlamentem. Navrhujeme tři trilaterální diskuse v průběhu června, které povedou k politické dohodě. Eh, schválení regulace s parlamentem se očekává v září. Infras, systém infrastruktury struktury je také velice důležité téma. Není to nic překvapujícího. Nová energetická strategie do roku 2020 a také únorový summit se těmito otázkami zabýval, takže navrhuje Eh, navrhuje to, abychom odstranili veškeré eh, takzvané bílé skvrny na mapě Evropy. Pokud se týče priorit, tak v této oblasti komise vytvořila pracovní skupinu, a která se bude zabývat také vytvořením propojení mezi jihem a severem. Také jsme zorganizovali konferenci o evropské energetické infrastruktuře před týdnem. Členské státy a také regulátoři a další orgány diskutovaly o problémech, které se týkají financování infrastruktury. My jsme se v průběhu konference eh, seznámili s budoucím eh, vývojem v oblasti energetiky a také s jejich financování. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za to, že jsme byli pozváni na vaše zasedání o tom, jak můžeme zlepšit naše energetické dodávky. Já se těším na eh, diskusi o těchto tématech. Maďarské předsednictví se domnívá, že energetika a také energetická infrastruktura pomůže Evropě tak, abychom aby nás čekala v, budov, v Evropě dobrá energetická budoucnost. Děkuji. Pane Kováči, srdečně vám děkuji. A při této příležitosti bych celkově řekl, že jste se právně se zmínil o tom, že Děkujeme za eh, tuto iniciativu. V tomto smyslu děkuji eh, nejenom eh, maďarskému parlamentu, ale také radě. Tedy děkuji za to, že můžeme uspořádat toto setkání. Děkuji také kolegům z ostatních národních parlamentů. Děkuji předsednictví Maďarska a již bylo řečeno, že energie, která je zaplatitelná, je tématem eh, prioritním ve vašem předsednictví. Myslím si, že je také důležité přivítat eh, i to, že budoucí předsednictví, tedy polské, má v úmyslu pokračovat v této cestě. Jak již komise i předsednictví již řekli, naším hlavním úkolem legislativce jsou stejné, tedy dále pracovat na zdokonalení vnitřního trhu, zajistit bezpečné zásobování, podpořit energetickou účinnost a také úspory, jakož i vyvíjet další propojení mezi sítěmi, to je je eh, skutečně prioritní otázka. Eh, zcela jistě bude toto eh, velikou výzvou, aby energetické potřeby v budoucnosti byly pokryty jak v rámci Evropské unie, tak i na globální úrovni. Všechny předpovědi hovoří o nárůstu, dramatickém nárůstu potřeb. Které typy energií toto mohou zajistit, také závisí na rozhodnutí jednotlivých členských členských států a také otázka možných budoucích energií je otevřená. Zde eh, v Evropském parlamentu na této otázce pracujeme. Zabýváme se také otázkou eh, fúze Eh, dále trh eh, technologií CCS eh, je další otázkou a chceme zajistit, aby i toto bylo využito. Jak můžeme zajistit, aby ceny byly přijatelné pro občany v Evropě, kteří mají střední nebo nízký příjem? Jak můžeme zajistit ceny energií, které jsou přijatelné také pro průmysl? To jsou otázky, které mají zásadní význam. Další výzvou celá jistě jistě bude také to, že v eh, konfliktu či v napětí eh, mezi ekologickými zákony a politickými cíli eh, umožnit vhodné řešení. V našem výboru jsme k tomu vyslechli nedávno překáž, přednášku. Tedy, jak mohu veliké množství energií větrných eh, využít. Jak eh, mohu také eh, vyvinout skladovací kapacity? Toto všechno má svůj dopad. A jak by bylo možné vyrovnat napětí či konflikty mezi těmito aspekty? To je otázka nejenom platná v této oblasti, ale také v oblasti vodní energie, v oblasti biomasy a podobně. Je zde také veliká výzva získat dostatečné prostředky pro výzkum a vývoj, tak aby inovativní řešení bylo eh, možné. Čili finanční prostředky, o kterých se již hovořilo, jsou eh, obrovské a proto je také nezbytné rozhodovat dlouhodobě a rozhodovat o změnách v jednotlivých stupních, tedy tím, že systémy budou inteligentní, tak aby energetika byla také dosažitelná. Eh, bez toho, abychom eh, zase eh, také nepřeháněli a reagovali na poptávku. Modernizace infrastruktur je přitom rozhodující ve smyslu zlepšení podílu obnovitelných energií v mixu energií. Tento podíl musí být navýšen, ale není možné zase narušit stabilitu zásobování. Toto je však možné jenom, když infrastruktura bude inteligentní. Na základě z Lisabonské smlouvy eh, jsme otevřeli dveře. Eh, dveře pro posílení role národních parlamentů v záležitostech Evropské unie. Evropský parlament se také dostal do středu legislativních procesů. Specifický článek 194 se nabí, zabývá také energií a rozšířením řádného legislativního postupu. Evropský parlament eh, se také stává spolulegislativcem. V rámci eh, Evropské unie eh, budeme v následujících letech před mnohými výzvami. Budeme muset úzce spolupracovat s členskými státy na vládní úrovni, ale také s kolegy v národních parlamentech. Celá jistě také otázka subsidiarity bude důležitá, nejenom otázka společné činnosti, pokud nechceme, aby Evropa se vzdalovala od přání našich občanů. Dovolte několik poznámek k výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Máme 55 členů a snažíme se v naší činnosti především zajistit vnitřní trh, zajistit bezpečné zásobování energetického trhu, spořit energie, rozvíjet a podporovat obnovitelné energie a soustavy tak, aby bylo možné lépe propojovat vnitřní trh. Během tohoto mandátu náš výbor má důležitou roli při zajištění zajišťování jednotlivých eh, opatření na bezpečné zásobování plynem. Také finanční eh, pomoc v oblasti energií je důležitá. A mm, momentálně pracujeme na návrhu komise na zlepšení transparentnosti na eh, energetickém trhu, eh, tak, aby bylo možné zajistit eh, také výhodné ceny pro spotřebitele. Jako výbor, jako parlament však v celku stojíme před významnými kroky a to je navýšení o 20 v energetické účinnosti tak, eh, aby eh, bylo možné dosáhnout lepší účinnosti hospodářství. A konce minulého roku jsme přijali zprávu paní Bobinské o nové energetické strategie pro Evropu do roku 2020. A přitom jsme zdůraznili nezbytnost dlouhodobé eh, vize až do roku 2050. Přitom jsme se snažili eh, být eh, vedeni cílem snížení nákladů. Diversifikace energetických zdrojů, lepší bezpečnost zásobování energiemi, zemi. Jsou další otázky na našem pořadu jednání. Debatujeme o energetických infrastrukturách a příslušný eh, pan komisař k tomu přispěl. Ve zprávě Suza Wagnere o prioritách jsme již diskutovali a pravděpodobně se o tom bude v parlamentu rozhodovat. Celá jistě také otázka investic bude zjednodušena. Modernizace to je další důležitý krok jako průmyslový výbor a energetický výbor budeme také zapojeni do eh, práce na eh, nových eh, infrastrukturních nástrojích a na jejich realizaci. Pravděpodobně to bude v říjnu tohoto roku na programu komise. Jak tedy vidíte, máme před sebou eh, mnoho úkolů, je jich eh, hodně a téma je čím dál tím důležitější. To znamená, že eh, také si musíme uvědomit to, že se očekává ambiciózní plnění těchto úkolů, ale přitom musíme dát také pozor na to, abychom zůstali realističtí. Potřebujeme takovou energetickou politiku, která zohledňuje všechny tři eh, priority eh, energetického trouhelníku. Eh, já se domnívám, že to jsou cíle, které nás budou vázat velmi dlouho. Nejenom ve výboru s komisí, s radou, s členskými státy a také kolegy z národních parlamentů o tom budeme muset dále diskutovat. A já jsem chtěl tedy toto uvést na úvod do diskuze. Dávám nyní slovo Eh, kolegovi Rogánovi, který již eh, oznámil, že se chopí ještě jednou slova eh, za Maďarské národní schromáždění. Prosím. tisztelt tisztelt nemzeti parlament és... Děkuji mnohokrát za udělení slova, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové z Evropského parlamentu a z národních parlamentů. První téma dnes je otázka energetických koridorů. Já se omezím na to, abych vám všem připomněl oba dva případy, kdy došlo k rusko-ukrajinským sporům, kdy se projevilo, jak zranitelná je Evropa v souvislosti s dodávkami plynu a s energetickým zásobováním. Myslím si, že jedním z hlavních cílů energetické strategie je zejména odstranění závislosti. Na počátku maďarského předsednictví jsme 4. února učinili rozhodnutí s cílem do roku 2015 dosáhnout toho, aby žádný stát nezůstal izolovaně oddělený od energetických sítí zásobování plynem a elektřinou. Proto je společný energetický trh tak významný. Na četných fórech a zhromážděních již se diskutovalo o jižním koridoru, ale také o severo-jižním spojení, které je tak důležité. Uskutečňování tohoto plánu po případě propojení severu a jihu a západu a východu jsou významné. Je třeba budovat všechna tato propojení a to bude vyžadovat ohromné investice. Investice, které budou potřebovat velké finanční prostředky. Co se týče financování, domnívám se, že otázka s tím spojená je prostě také dání k dispozici komunitárních prostředků. Je třeba, abychom si uvědomili, že to do budoucna jistě přinese svůj výnos a proto musíme uvažovat strategicky při vytýčování cílů, ale musíme tyto cíle velice přesně formulovat. A je třeba konstatovat, že je zapotřebí komunitárních prostředků a hlavní cíl představuje právě vzájemné propojení, což není možné bez aniž by společenství dalo k dispozici finanční prostředky. Parlamentu, po případě výboru, eh, vlastně byla předložena celá škála možností. Je třeba vyhledat ty nejlepší investice, které mohou být realizovány v co nejkratší době, aby bylo možno zajistit a spojení do všech světových stran co možná nejrychleji. Samozřejmě to má svá omezení. Celou tu škálu nelze si představit eh, v nejbližších 15 letech, je zajisté nezbytné stanovovat zde naše priority. Při financování těchto projektů se jedná o prostředky, které dají k dispozici členské státy i společenství, ale bez eh, účastníků na trhu to nebude možné. Je třeba, aby se i ekonomické kruhy zapojily. Kdo ponese tedy náklady? Nebude to nikdo jiný než zákazník, než spotřebitel a pro zákazníka, pro spotřebitele platí společná komunitární ustanovení a úpravy. Je třeba, aby se to vše dělo v rámci analýzy investice a účinku a je třeba jednoznačně definovat odůvodnitelné náklady. Není možné si představit, že by náklady byly vynakládány a dále přenášeny na spotřebitele. Jedná se tady tedy o odstranění závislosti, o zabezpečení spojení, o účinnou strategii a pro všechno to musíme opatřovat prostředky takovým způsobem, aby byly dostupné. Je třeba tady vytvořit vyváženou pozici za pomoci eh, úprav a za vyrovnání, vyváženého vyrovnání zájmu provozovatelů sítí a uživatelů je třeba definovat náklady jak v národním, tak evropském měřítku. Jsem si naprosto jist tím, že rozdělení nákladů, a o tom už se tady oslovilo, je třeba bedlivě zvažovat, ale je třeba uvědomit si, že se jedná o takových investicích v takových řádech, kde se musí zapojit regulátoři a úloha regulátoru jistě poroste. Hovoříme-li o regulaci, záleží především na tom, abychom byli dlouhodobě čitelní aby, to nebyl, aby se tak nedělo pouze na úrovni členských států, ale celé Evropské unie. A takové akce, jako je ta dnešní, by mělo mít na paměti stále tento aspekt a to si musíme připomínat i v dalších dnech. Drazé kolegyně, drazí kolegové, vzhledem ke skutečnosti, že téma které spolu chceme projednávat, je téma energetických koridorů. Vůbec se nechci zevrubně pouštět do dalších otázek, k tomu jistě budeme mít později příležitost v souvislosti s energetickými koridory. Jsem tu chtěl nastolit tyto úvohy a dávám vám hned slovo zpět, vážený pane předsedo. Dovolte, abych vám velice eh, srdečně poděkoval. Tím jsme vlastně Všichni přednesli své úvodní statementy a můžeme rovnou vstoupit do debaty a mohu vám prosím svěřit vedení zasedání, prosím pěkně. Ano, děkuji moc krát. Já bych eh, vás chtěl upozornit na to, že nyní se budeme zabývat eh, energetickými koridory v eh, první části a jsou zde dvě hlavní pravidla pravidla, na která bych chtěl upozornit. Za prvé, eh, je to pravidlo tří minut, které máte k dispozici pro předložení vašeho názoru. Vždy eh, dostanou slovo dva zástupci národních eh, parlamentů a jeden zástupce EP. Eh, Jistě znáte postup Blue Card. Pravděpodobně nevyužijí mnozí tuto možnost, ale když bychom když byste chtěli, můžeme i tento postup umožnit. 15 či 20 minut nám uplynulo před zahájením této doboty a proto navrhujeme, aby byla škrtnuta přestávka na kávu. To znamená, že budeme pracovat do 16.30 a pak předsednictví převezme někdo jiný. Nejdříve se hlásil pan Francesco Casoli za italský národní parlament. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající. Děkuji také jménem italského senátu. Já jsem toho názoru, že je velmi důležité to, abychom pokračovali v angažovanosti Evropské unie pro zlepšení bezpečného zásobování a také ve zlepšení přeshraničního přenosu. Itálie se vždy zasazovala za to, aby fyzické eh, propojení bylo eh, provedeno tak, abychom měli diverzifikované zásobování. My jsme ochotni eh, zlepšovat i konkurenceschopnost. Tento krátký příspěvek bych chtěl uzavřít tím, že řeknu, že musíme být skutečně bdělí když dojde k určitým eh, neprůchodným místům. Nemůžeme mít superkoridory mezi jednotlivými eh, státy, ale potom úzká hrdla mezi jinými. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Nyní za francouzský parlament. Eh, já budu hovořit za francouzský parlament a jeho eh, hospodářský výbor. My jsme pro propojení jednotlivých eh, sítí a soustav, tak aby bylo možné optimalizovat nejenom naše E, sítě a zdroje, ale také lépe zásobovat jednotlivé státy. E, je to však nezbytné také, aby bylo možné e, probírat jednotlivé příspěvky jednotlivých členských států a také zlepšit ochranu životního prostředí. Je nutné diversifikovat jednotlivé zdroje, abychom nezáviseli pouze na jednotlivých koridorech a abychom mohli mohli modernizovat naše soustavy. Důležité však je také projevit solidaritu mezi jednotlivými státy. Za druhé, inteligentní sítě jsou eh, podstatným prvkem eh, při řízení obnovitelných energií a při jejich eh, mixu. Tak je možné zlepšit i energetickou účinnost. Poslední poznámka, o které se chci zmínit, se týká podpory výzkumu a vývoje. Je nezbytné propojit naše snahy a také investice. A to proto, že sektor energetický je velmi strategický a Evropa musí prokázat své vysoké eh, ambice. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Udělal jsem určitou chybu, eh, které jsem si všiml až nyní. Zapomněl jsem eh, ještě dát slovo panu Radskému, který by měl úvodní eh, příspěvek do této debaty a proto mu dám slovo nyní a potom bude hovořit ještě paní Nibler. Doufám, že jsem se vás příliš nedotkl, omlouvám se. Elnök urak, főigazgató Děkuji vám za tuto možnost prohovořit. Dámy a pánové, předřečníci již stanovili základy, které jsou mimořádně důležité. Nechci to celé znovu opakovat, ale chci ještě konstatovat, že to, co Evropská rada schválila v roce 2007, to byla velice důležitá oblast. A dnes máme co dočinění s dalším důležitým tématem a to je uskutečnění energetických koridorů. O tom se zde diskutuje teoreticky a doufejme, že se to bude konat také prakticky. To je to, co bylo schváleno v roce 2010 a to je energie 2020. Tady se jedná o vybudování sítě a také o provozování sítě a zde se volá po kvalitativním kvantovém skoku a tato změna je bezpodmínečně nutná, neboť jenom takovým způsobem může vzniknout infrastruktura, která dokáže garantovat bezpečnost dodávek. Bezpečnost dodávek je jednou z nejdůležitějších otázek v průmyslových společnostech. I pan předseda Rogan předtím hovořil o tom, že Maďarsko již v této oblasti bohužel nazbíralo hořské zkušenosti. Bohužel, bohu dík jsme se naštěstí nikdy nedostali do situace, že by špatné dodávky pocítili občané či průmysl. Ale dá se konstatovat, že lze v důsledku energetických poruch, poruch energetických dodávek ochromit celou společnost a ekonomiku. My musíme počítat s tím, že členské státy nemohou být spokojeny, když se vytvoří vnitrostátní energetická bezpečnost, ale musíme mít na, vě, musíme mít na paměti eh, dodávky bezpečnosti pro celou EU, neboť problémy se na eh, státních hranicích nezastaví. Musíme využít výhod společného trhu. A právě proto je důležité rozvíjet již stávající sítě a dále je tady také u koridorů důležité tyto koridory vzájemně přeshraničně propojit, ale musíme samozřejmě bodovat i nové koridory. Je to také otázka konkurenceschopnosti. Inteligentní síť sítě, efektivní sítě musíme budovat, které nám umožní úspory, které také budou schopné ukládat, uchovávat obnovitelné energie a také je dodávat dál až ke spotřebitelům. V průběhu posledních let jsme udělali zkušenost s tím, že bylo předkládáno hodně návrhů a projektů, ale předřečníci řekli, že musíme mít rozsáhlou společnou strategii. Musí vzniknout systém, který bude rozhodovat o jednotlivých projektech. Domnívám se, že členské státy musí rozpoznat, že energetická bezpečnost neznamená pouze neznam, bude znamenat to, aby si konkurovaly jednotlivé členské státy. Je třeba znovu stvrdit, že jsme na sebe vzájemně napojeni a odkázáni. Proto je důležité to, co Evropská rada schválila 4. února v energetických záležitostech, kde bylo schváleno, že má vzniknout společný energetický trh s integrovanými sítěmi a že je také třeba ukončit či snížit závislost Evropské unie na třetích dodavatelích. E, pan předseda Buzek řekl, že musíme dosáhnout toho, aby v EU již neexistovaly, nebyly žádná bílá místa, energetické ostrůvky. To znamená, že musíme odstranit ony slepé uličky, kde to nevede nikam dál, kde energetické koridory prostě končí a nesmíme dovolit, aby vznikl stav, aby se členské země dostaly do slepé uličky a byly, tak říkány, vydány na milost či nemilost takovým situacím, které vznikly například v roce 2009. Šéfové státu a vlád již definovali projekty v oblasti dodá, energetických dodávek. To je například v, v, sítě v, jich sever a také východ západ a to se týká ropy, plynu i elektřiny. Maďarsko již v této oblasti hodně udělalo. Na maďarsko-chorvatské a maďarsko-rumunské hranici se bodují propojení a také se plánuje propojení se Slovenskem, to bude součást severo-jižního koridoru. Obě vlády již podepsaly příslušnou smlouvu. Existují zde ještě také určité otevřené otázky, například Nabucco, Nabucco a South Stream a propojení těchto dvou koridorů. Chci podotknout, že tyto dva ropovody nesmíme považovat za konkurenty. Všechno se také musí promítnout do ceny plynu. Také propojení Turecka, Řecka a Itálie se má vytvořit. To by mohlo být ono propojení a pak je tady Azerbajdžán, Gruzie a Rumunsko. To by mohl být taky takový interkonektor, který by doplňoval plynovod Nabuko a mohl být, to být takový subregionální projekt. Tento interkonektor je příkladem společné práce v zájmu bezpečných dodávek. Rumunsko-maďarský interkorektor ukazuje, že když vznikne eh, vniknou plynovody v Azerbajdžánu a v Gruzii, tak bude na tyto plynovody napojeno i Maďarsko a Rumunsko. Takže Pokud se týče přeshraniční spolupráce, tak ta musí být transparentní, protože toto také zvyšuje akceptanci a budování financování. To je citlivá otázka. A jak to pak vypadá? vypadá s výnosy, zdali se to všechno rentuje, tedy zdali všechno vydělává. Musíme toto odhadnout, kolik prostředků mohou poskytnout členské státy, kolik může poskytnout EU. A čas tlačí, neboť, jak už bylo řečeno, tak Eh, období 10-12 eh, let se má zkrátit kdy budeme muset vybudovat energetické koridory. My poslanci vždy přispíváme ke koncenzu mezi jednotlivými zeměmi a právě proto jsem rád, že na této společné schůzi můžeme dnes diskutovat o těchto otázkách. S velkým zájmem očekávám naši diskusi a jsem přesvědčen o tom, že na konci zasedání budeme mít větší přehled o tomto tématu a také naše názory se zblíží. Děkuji mnohokrát, děkuji srdečně. A teď dostane paní Niblerová slovo, členka výboru. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych využila příležitost, abych eh, v rámci svého příspěvku se obrátila přímo na kolegy a kolegyně z národních parlamentů. Mám tři poznámky, po případě tři otázky. Všechno se točí kolem otázky, kolik eh, společné komunitární politiky má, nám povolí členské státy dělat. Chci se v této souvislosti zmínit o třech bodech. První bod je vnitřní trh. Ano, je třeba vybudovat eh, sítě tak, aby interkonek. tam, kde chybí ještě propojení, interkonektory pro uskutečnění konečné uskutečnění vnitřního trhu, ale je pravda, že některé státy se snaží uzavírat své trhy. Milé kolegyně, milí kolegové z národních parlamentů, chci vás požádat a zeptat se, do jaké míry nás podporujete a jakou měrou eh, po, uvažujete o větším otevření vašich vnitrostátních trhů, abyste nechali větší možnost působení jednotnému vnitřnímu trhu? Druhá otázka, otázka obnovitelných zdrojů. Pan komisař tady formuloval odvážné myšlenky, že bychom měli uvažovat i o evropském modelu, například větrná energie tam, kde fouká vítr a tam, kde svítí hodně slunce, to je zejména na jihu, to by, já tedy pocházím z Německa, u nás by to znamenalo určitou revoluci, u nás doma to vám říkám naprosto otevřeně, ale je jistě důležité tuto otázku si položit. A chtěla jsem vás požádat, milí eh, poslanci, abyste i v rámci vašich vnitrostátních debat intenzivně osvětlovali otázku evropské perspektivy a abyste nám také řekli, Kolik Evropy potřebujeme v takových projektech? A třetí bod Fukushima a důsledky z toho, co se tam stalo. Jistě jste o tom diskutovali ve vašich národních parlamentech, stejně tak, jak jsme o tom diskutovali my tady. Domnívám se, že Evropská unie a zejména pan komisař Oettingera tady skutečně vykonal vynikající práci. Potřebujeme pro všechny jaderné elektrárny stresové texty, testy. Pardon, musíme mít bezpe- vysoké bezpečnostní standardy. Tady v parlamentu to budeme masivně aktivně podporovat a chtěla jsem vás požádat, aby i ve vašich parlamentech jste o tomto tématu diskutovali a abyste skutečně naléhali na vaše vlády, eh, aby prostě byli ochotní k evropské úrovni, aby na evropské úrovni jsme skutečně měli jednotné bezpečnostní standardy a prosím vyvíjet tlak na to, abychom zachovali princip čtyř očí i při kontrole dodržování těchto bezpečnostních standardů. Čili přála bych se, aby se všude vedly tyto debety a aby se skutečně také hovořilo o tom, kolik Evropy potřebujeme a kde Evropa může doma vytvořit větší přidanou hodnotu i pro nás doma. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní dává, dám slovo Filipu Bubikovi z Itálie. Prosím. Grazie, presidente. Vorrei... Děkuji, pane předsedo. To, co řekla paní Niebler, se mi zdá být velmi významné. Důležité je, aby Evropský parlament a také národní parlamenty o těchto tématech diskutovali A právě ty otázky, které projednáváme dnes, jako je otázka koridoru, je důležitá. Je nutné přitom vycházet z těch základních otázek. A sice zda koridory jsou užitečné, proto aby zlepšili fungování jednotného trhu, anebo zda to povede k novým závislostem. Měli bychom tedy podniknout vše pro to, aby energetický jednotný trh také skutečně fungoval. Může být dosaženo užitku pro občany i pro podniky Musíme se tedy zasadit pro eh, stanovení kritérií účinnosti, a to také v oblasti tepla či jiných eh, typů energií. Rozhodující je dodržet eh, zásadu neutrality přenosových soustav a propojení těchto soustav. Národní trhy musí být propojeny což je možné jen, když i regulace a regulační nástroje budou posíleny a harmonizovány. Národní orgány a agentury musí mít více kompetencí v oblasti regulace. Ale Regulační zásahy jsou také důležité proto, aby byly zavedeny jednotné techniky a funkční normy. Snahy, které realizují jednotlivé členské státy, mohou sloužit cílům vytvoření jednotného vnitřního trhu. Možné to je však jen tehdy, když toto téma bude mít vysokou prioritu. A závisí na tom, zda na evropské úrovni budeme moci také vyvinout eh, určité vize o dalším vývoji. Děkuji vám moc krát. A naším dalším řečníkem je pan Rainer Widmar z Rakouska. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. E, téma energie je jistě tak významné téma, kterému se věnují jak národní parlamenty, tak evropská úroveň. Každý by měl dělat to, co dobře umí. A paní Nýblerová se o tom zmínila. E, například fotovoltaika to má dělat ten, ten, kdo má energii, tak má vyrábět energii. Ten, kdo má slunce, má dělat fotovoltaiku. Mm, hovářilo se tady o sítích, ale sítě také vytvářejí sítě. Já bych chtěl mít sítě pro vnitřní Evropu, pro jednotný trh, ale nechci sítě, které by eh, vytvořily závislosti a které by znamenaly, že budou, bude třeba více dovážet plynu a více elektřiny a tím by se ztrácely pracovní příležitosti. Čili o tom bychom měli vážně diskutovat. Vím, že téma se eh, skutečně žhavě diskutuje i v Rakousku na Buko. Potřebujeme na Buko nebo ne? Mm, nebo se má masivně vstupovat do obnovitelných energií. My v Rakousku se domníváme, že by se tady dalo dělat ještě mnohem více. Jedno téma mi tak trochu eh, ušlo nebo eh, v diskusi. A sice slyšeli jsme mnoho věcí z teoretické koncepce, eh, rozšiřovat výzkum obnovitelných zdrojů. Musíme prostě ale získat proto lidi. Lidi musí na Evropu věřit, musí věřit, že Evropa bude schopna zásobovat samo, sama sebe energií eh, střednědobě a dlouhodobě a otázka, eh, která prostě eh, z všech, všemi jíbe. To je atomová energie. Rakousko to má snadné. My máme hodně vodní energie. Vím, že například Francie má 80 proudu z atomových elektráren. Ale je třeba tady změnit taktiku, protože Fukushima nám ukázala, co se může stát a do budoucna jistě nebudeme moci diskutovat tímto způsobem atomové energie, jako bychom všechno zapomněli. A Třetí věc, stresové testy ano, ale jedině tehdy budou je provádět nezávislé úřady a nikoli v provozovatelé sami. A pakliže eh, prostě je třeba zohledňovat také lidské selhání. Když to neučiníte, neučiníme, tak to prostě zase zbyde pouze na provozovatelích a to jistě nechceme. Úlohou Rakouska ale ku příkladu bude v rámci eh, sítí, které jsou nezbytné, to znamená inteligentní sítě, sítě, které nedovážejí pouze energii z fosilních zdrojů. My budujeme zásobníky, například v Rakousku. Když to vyrobíme u nás, tak si ho také u nás vlastně můžeme uložit, tuto energii. Akumula, jako akumulační energii. A v Rakousku tedy se spíše ubíráme směrem lobbyismus v oblasti plynařství a neobnovitelné zdroje. Tady musíme tedy investovat ještě mnoho a mnoho diskutovat o této záležitosti. Děkuji mnohokrát. Eh, představil jste velice zajímavé myšlenky. Nyní pan Stanislav Ivan z Polska. senát senat reprezentuje Komisie Gospodarki Narodowej eh, Polskiego eh, Polský eh, senát nebo senát Polské republiky, pokud vás smím opravit, dámy a dle našeho polského chápání jsou eh, nejrůznější opatření eh, nezbytná pro zlepšení energetické infrastruktury a máme na mysli také energetické mosty. To je velmi významné a důležité. Má to však především zalepšit energetickou účinnost. Proč je toto naším prioritním cílem? Jsme totiž toho názoru, že tím budeme moci zlepšit nejenom bezpečnost zásobování země, ale také vyloučit negativní dopady na životní prostředí, jako je zlepšení energetické účinnosti. To také znamená, že je mm, nezbytné méně eh, primárních zdrojů. Když méně spotřebujeme, tak eh, také můžeme méně produkovat. A proto je energetická účinnost relevantním úkolem. Věříme také, že soustředění se na tuto energetickou účinnost nám nabízí nové šance na inovativní opatření což eh, také z hlediska evropské politiky je významné. Zdůrazňujeme přitom eh, také specifika jednotlivých eh, zemí a jednotlivých regionů. V této souvislosti je nezbytné specifika zohledňovat také při budování velkých vizí tak jak se o nich zmínil pan předseda Buzek. Ve střední Evropě Existuje nutnost propojovat eh, energetické můstky a vytvářet propojovací stanice. A zde bych chtěl eh, citovat eh, koridor směrem do Litvy a také propojení mezi Polskem a Německem. Již takovéto dvě stanice existují Potřeba energie a transfer eh, větrné energie od eh, Severního moře eh, směrem na jih ukazuje, že je nutné eh, přechodové stanice ještě zlepšit, aby nedocházelo k tak velkým výkyvům v zatížení přechodových eh, soustav. Vybudování inteligentních eh, sítí je nezbytné. O tom se chci zmínit ještě později. Závěrem se chci zmínit o tom, že ona externí propojení ve smyslu optimalizace mezinárodních systémů eh, je nezbytná. O tom se také hovořilo v souvislosti s bezpečným zásobováním. Chceme-li dosáhnout jednotného trhu, pak tato propojení musí umožnit eh, také zpětný tok energií. Děkuji. Děkuji vám a omluvte, pane senátore, že jsem se na vás neobrátil dostatečně korektně. Nyní pan poslanec Určev Evropského parlamentu a já bych chtěl vyzvat i členy Evropského parlamentu k větší účasti eh, v této debatě. Pan Uročev. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já přivítal kolegy z národních parlamentů. Toto je mimořádně důležité téma, téma bezpečnosti energetického zásobování pro evropské občany. Všichni pravděpodobně očekávají, že budu dnes hovořit o jaderné energii, ale neučiním tak protože to by bylo možná příliš jaksi zaujaté. Budu hovořit o zásobování plynem. Jeden náš kolek z Rakouska pravil, že pomocí obnovitelných energií se postupně může dojít k poklesu spotřeby plynu. Bohužel veškeré analýzy a odhady, které jsem si dodnes prostudoval na to, že Spotřeba plynu v Evropě bude stoubat. Eh, má to své objektivní příčiny, já tedy nebudu všechny detailně rozebírat, ale jednou z těchto, jedním z těchto důvodů, který je nesmírně důležitý a souvisí s obnovitelnými zdroji, je následující věc. Energetické systémy musí být vyvážené a nestabilita v jiných oblastech by měla být vyrovnávána určitými kapacitami. Zatím máme pouze plynové technologie, které nám umožňují velice rychle najet z nuly na 100% a nahradit tak ztrátu kapacit. Ku příkladu v oblasti větrné energie. Pravděpodobně Eh, se bude moci zvýšit spotřeba větrné energie, protože v Evropské unii určité země realizují opatření pro výstup z jaderné energie a to by mělo být částečně kompenzováno právě kapacitami z této oblasti. Proto trh s plynem v Evropě bude i nadále hrát velikou roli Existuje však dobrá představa o stabilním plynov- trhu s plynem, co máme do posud. Zatím je to tedy pouze nástup technologických propojení k Rusku. Máme Nord Stream, máme Südstrom, eh, skutečně disponující obrovskými přenosovými kapacitami, máme Jižní koridor, který je pouze malým podílem těchto kapacit, to vlastně všechno předpokládá dlouhodobé smlouvy, ale takové smlouvy jdou v rozporu s logikou trhu. Jak můžeme budovat jednotný trh v Evropské unii? A teď se tedy obracím jak na kolegy, tak na, pře- na prezidium. Proč jsou terminály skapalněného plynu vlastně tak malé. Eh, eh, eh, které vytvářejí spodtrhy. Proč jsou tyto spodtrhy tak málo zastoupeny pro strategii EU 2020, tak i pro jiné strategické plánování, zejména v zemích, kde proto jsou kapacity. Obrací sem, eh, obracím se eh, v této souvislosti na všechny, eh, v souvislosti s touto novou situací, která to vzniká. A sice, že se sleduje tento nový vývoj a že se uvažuje o tom, mít nové terminály pro skapalněný plyn. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní zástupce rumunského parlamentu, pan Janku, prosím. Mulțumesc foarte mult, domnule Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit dva hlavní prvky. Především bych chtěl sdělit, že již energetické společenství eh, připravilo jednu studii a to o spotřebě energie v posledních týdnech. Závěrem bylo to, že E, jsou zde tři velké výzvy. Bezpečnost, klimatické změny a sociální nerovnováha. Za prvé k otázce bezpečnosti. To je otázka, která se týká i toho, o čem hovoříme zde, tedy o koridorech a to především v oblasti e, ropy. Evropa nehovoří jedním hlasem. Bohužel se hovoří o Nabuku již deset let a přitom však jednotliví partneři tohoto projektu podepsali také eh, projekt South Stream eh, a přitom ponechali Rumunsko mimo, bez pokrytí. Čína však mezi tím ukončila již dvě smlouvy pro eh, dopravu eh, ropy z Kaspického moře a plynu ze stejného regionu. Jde o terminály skapalněného eh, zemního plynu a je to největší terminál, který již byl ukončen a to pro Čínu, Jižní Koreu a představuje obrovský podíl díl celosvětových eh, výskytů. Eh, je nutné mít eh, bezpečný zdroj zásobování a přitom však naše závislost neustále stoupá. V posledních letech bylo 25 energetických výrobních zdrojů nahraženo ehm, zemním plynem. Situace v Japonsku však zcela změnila eh, také energetickou situaci na celém světě. Evropská unie chtěla vybudovat na 75 atomových jednotek a eh, nejsme si jisti, že toto bude uskutečněno v posledních letech. Bylo postaveno pouze devět eh, atomových elektráren. V následujících 30 letech budeme muset počítat s nárůstem spotřeby minerálních zdrojů, což je také vyjádřeno v poslední studii energetické společnosti a bylo to také představeno na, v Montrealu na celosvětovém setkání. Spotřeba bude růst o 79 až 81 v následujících desetiletích. Otázkou tedy je, zda bychom neměli vystupovat v této oblasti eh, jednotně. Máme skutečně jednotný trh zemního plynu. Eh, domnívám se, že eh, během čtyř let má vytvořit být vytvořen jednotný trh pro zemní plyn eh, a ropu, eh, což je, myslím, příliš náročné a domnívám se, že to nebude eh, reálné. Rumunsko se nyní nachází na hranicích Evropské unie a má jediný zdroj, a sice z Ruska. U nás není skutečný trh zemního plynu. Je se tedy otázka závislosti, v zásobování trh ve pravém slova smyslu tak není možný. Musíme tedy nyní pochopit, že návrh pro vytvoření výboru pro energetiku je nezbytný. Je nutné však eh, také eh, připravit eh, strategie a také získat investorské zdroje, tak aby každý jednotlivý projekt mohl být realizován. Pokud ne, tak zůstaneme v této etapě obecných diskuzí. Některé členské státy však prožívají krizi a

postupují spíše eh, na národní úrovni. Chtěl bych eh, přivítat eh, iniciativu k této debatě, protože zde se dotýkáme zásadních otázek, otázek bezpečné energetiky a bezpečného zásobování energiemi. Energie jsou stále dražší, také v sociální oblasti je to otázka strategické priority. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji srdečně. E, již doba postoupila a proto bych e, chtěl říci, že vedle tří e, ohlášených řečníků se vyjádří ještě pan Djörg a potom Andráš Orocky provede krátké rezime. Takže nyní pan Šultesa Rakousko. Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. My tady hovoříme dnes o snížení uhlíkového hospodářství a také o energiích. Nejdříve chci hovořit o zemním plynu. To nejdůležitější bylo již zmíněno, to je otázka účinnosti. U nás v Rakousku 90% zemního plynu je v tranzitu přes zemi eh, transport, přeprava zemního plynu u nás probíhá bez CO2 a je to 500 tun a u nás potřebuje e, přeprava zemního plynu tolik energie jako celkové zemědělství a my e, železnice. A e, my neseme toto břemeno u nás. Bylo by také dobré, abychom se také zabývali účinností přepravy zemního plynu. To se zatím v dokumentech neobjevuje tady hovoříme samozřejmě o vyšší účinnosti e, při výrobě e, elektřiny ze zemního plynu, ale myslím si, že také musíme se zabývat e, účinností při přepravě zemního plynu. Potom také otázka sítí pro nás jaderný eh, prout, tedy proud z jaderné energie je velice závažné téma. Není to jenom politické téma, ale také občanské téma. Ale jestliže u nás mají být budovány velké přenosové sítě, tak také se musíme zabývat tématem, odkud ten strož, proud přichází a do jaké míry se budeme zabývat jadernou energetou. Eh, nyní je to politická diskuse, jestli se to jednomu líbí či nelíbí, ale já musím říci, že toto také může ovlivnit akceptanci obyvatelstva takovýchto projektů. Měli bychom přesně zvážit, zdali tyto velké koridory eh, mají být jediným, mož, eh, jediným možným řešením. Neboť regionální výroba energie je tou nejlepší výrobou energií a také nejlépe dokáže eh, za, eh, zabezpečovat dodávky například do nemocnic, což je velice důležité. A to jsou například obnovitelné zdroje energie, které můžeme zde využívat, anebo také vodní sílu. A také samozřejmě velké koridory vždy bývají velice zranitelné. Potom je tady také otázka velkých koridorů, což je také otázka tam, kde přichází hodně energie, tak se hodně peněz vrací do zemí původu této energie. A my si musíme jasně uvědomit, že každý velký koridor je koridor koridor, eh, každým velkým Moridorem odtéká velká hodnota z Evropy. A my chceme také tvořit hodnoty v Evropě a také musíme i diversifikovat naše energetické zdroje. Také velice podporuji otázku LPG, tedy skapalněného zemního plynu tak, abychom vozili plyn ve skapalněné podobě loděmi do Evropy. A přechodové stanice jsou důležité. Jestliže budeme dovážet zemní plyn, tak to bude ze zemí, které nejsou demokratické. Možná, že Rusko hodnotíme jako demokratickou zemi, ale v každém případě víme, že eura, která posíleme do těchto zemí, nebudují stabilitu, ale často financujeme režimy které nám jsou nepřátelské. To je například Irán, takže to není zrovna věc, na kterou bychom měli být hrdí. Potom další téma, jak stabilní jsou dodávky z těchto zemí skutečně. My to vidíme také na vývoji Nabuko. A Nabuko již mělo fungovat dávno, ale investoři nemají důvěru v energetické zdroje, tedy v dodávky. A jinak už se dávno mělo dáve stavět stavět. A stále to oddalujeme o další rok a rok a odpovědi, které dostáváme, nejsou stabilní a trvalé. Když to přesně zvážíme, pak tady je velké nebezpečí, že velké Evropská, evropská jednota hovoří o velkých evropských projektech. Hovoříme o velkých korektech jsme fascinováni velikostí, ale chci je přece jenom připomenout, že nejbezpečnější energie není tou, kterou eh, na dálku transportujeme, ale je to ta energie, kterou prostě nepotřebujeme. A proto bychom měli zvýšit účinnost využívání energie a měli bychom lépe využívat stávající energie, které máme k dispozici. A potom ještě téma, kolik Evropy, to je velice důležitá a dobrá otázka tak jak dnes budujeme naše energetické hospodářství a právě u plynu je velké nebezpečí v tom, že dlouhodobé dodavatelské smlouvy budou vázat kapacity v přepravě a také budou potom snižovat odběr. A proto žádám, aby Evropská Jaké instituce se tímto regulačním tématem zabývaly ale musíme si uvědomit, že Evropa vznikla z uhlí a ocely a energetická otázka byla na počátku spojování, sjednocování Evropy a nyní také v této fázi je důležité, abychom na evropské úrovni diskutovali o energetickém tématu a abychom tato témata dále rozvíjeli. Děkuji. Jirko Andrášul z Európai parlament képviselője Děkuji vám. Nyní pan Andráš Kürk, člen Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je mi jasné, že nemáme mnoho času a vím také, eh, že budu mít příležitost chopit se ještě jednou slova při závěru eh, tohoto našeho společného zhromáždění. Teď bych jenom krátce rád zareagoval na to, co zde zaznělo. Více poslanců hovořilo o otázce energetického mixu a o atomové energii, o jaderné energii. Je naprosto jednoznačné, že my všichni tady chceme vytvořit společnou energetickou politiku. V jakém stádiu se to teď nachází, to lze hodnotit různě, ale my všichni usilujeme o to, aby tato společná energetika se stala úspěšnou a proto se musíme zaobírat otázkami, které také zůstanou na, na úrovni národních vnitrostátních kompetencí. Je třeba jasně rozlišovat mezi otázkami, které spadají do našich společných kompetencí a i v budoucnosti budou eh, v rámci těchto kompetencí a otázky, které zůstanou i do budoucna v rámci vnitrostátních eh, kompetencí. Samozřejmě, co se týče společného vnitřního trhu, je to kompetence, o tom hovoří také třetí eh, energetický balíček a musíme také vytvořit společnou infrastrukturu, to je také jasné. Proto i dnes hovoříme zde o otázce energetických koridorů a proto se e, za tímto účelem schvalují směrnice například k energetickému zásobování plynem. Otázka energetického mixu spadá do národních kompetencí a domnívám se, že tak je to správné, protože nejlepší rozhodnutí mohou padnout na regionální a národní úrovni například v souvislosti s trvale udržitelnými energetickými zdroji, protože existují naprosto jiné a rozdílné podmínky ve členských státech a patří k tomu samozřejmě také a ta otázka jaderné energie. To patří do národní kompetence. My zde v Bruselu se nemusíme tolik jak si zapojovat do těchto debat, jednáli se o detaily Samozřejmě hodně hovoříme o tomto tématu, zejména v souvislosti se Fukushimou a k tomu, k čemu tam došlo. Všichni jsme viděli ty obrázky, ty fotografie, ty záběry. Musíme hovořit v Bruselu o bezpečnosti, což ciníme, ale co se jedná v budoucnosti je energetického mixu. Tady jsem přesvědčen o tom, že bychom se neměli příliš měšovat do těchto debat, protože Chceme-li eh, rychle činit rozhodnutí, eh, může to vést ke katastrofě. Proto se domnívám, že je třeba dbát na zásadu subsidiarity a mám také radost z toho, že maďarské předsednictví v této otázce podniklo rychlé kroky, protože v první řadě se zde bude jednat o vnitrostátní kompetence. Avšak chceme-li provozovat společnou energetickou evropskou politiku, musíme vždy jasně vědět, kde se rozhoduje v čem na, na evropské a v čem na národní úrovni. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Oberweis z Lucemburska dostává teď slovo. Děkuji, milý pane předsedo, milí kolegové. K prvnímu bodu jsem rád, bych rád odkázal na to, že třetí osa strategie 2020 a sice 20 energetické účinnosti by se mělo také diskutovat zde. Neměli bychom vyrábět energii proto, abychom ji pak eh, plítvali, abychom ji nezhodnotili. Chtěl bych tady dot jenom dvě věci k tomu, co tady již zaznělo. Rád bych poukázal na jeden bod, který se v diskusi neobjevil. Hovoří se o evropských koridorech, ale přitom již existují první koridory. Země Beneluxu, Německo a Francie spolu vytvořili korator, vytvořili společnost pěti států, kde spojili, propojili své sítě nad rámec hranic. Cílem je, aby se později mohla větrná energie od Severního moře přenést do nitra země. A Lucembursko jako malá země vyslovila ochotu s tím, aby 4 MW elektrárnu jsme navýšili proto, abychom mohli v přečerpávacích stanicích používat tuto energii i jiné velké země by měly něco takového dělat, aby se tady vytvořily tyto přečerpávají, přečerpávací stanice. Je třeba napojit možnost napojit Dánsko, Holandsko a později Norsko, protože Norsko má také možnost používat takové přečerpávací elektrárny. Je třeba, existují dobré příklady, také je následovat. Také tady zaznělo, že by nebylo dobré, kdybychom se dostali do závislosti od takových zemí, jako je Rusko nebo Střední východ. Ale existuje také jiná možnost, ta zní Desertek, což je projekt s Afrikou, s ma- se státy Magrebu, kteří právě zažívají své jaro, abych tak řekl. Například projekt Mare Nostrum, eh, kde jde o využití energie z pouště. Nezapomínejme na to, že během 6 hodin nám slunce dodá energii. Během 6 hodin ji můžeme předat dál. A bylo by jistě smysluplné, kdybychom tedy se státy Mákrebu eh, vstoupili v kontakt, i když by to mohlo vytvořit určitou závislost. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní poslední příspěvek pana Folnera poslance maďarského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. V posledních letech jsme viděli, že několik členských států nepracovalo na jednotném energetickém koridoru a že spíš prováděli regionální investice, jak o tom také hovořil pan Šultes. Tím také přispěli ke zlepšení bezpečného zásobování energií ve svém regionu a ke snížení energetických cen. Zde však nalézáme několik rozporů. Pokud eh, nyní eh, budeme eh, vzpomínat na krizová léta, také si uvědomíme, že ty státy, které mají energetické podniky, je stále více zatěžovaly daněmi což zase více vedlo k nejistotě finanční financování a trh nebyl transparentní. Nejistota se zvýšila také tím, že nezbytné investice do těchto koridorů nebyly dostatečně transparentní. A velmi často tyto investice nemohly být realizovány prostě proto, že jejich zisk nebyl dostatečný pro eh, investiční podniky. Rentabilita nebyla dostatečně rychle zajištěna. Možná, že bychom měli přemýšlet také o tomto aspektu a vypracovat určitou metodu pro spolupráci státu a e, ekonomiky. Na příkladě mé vlastní země vidím, jak může vzniknout cenová regulace na základě jednotlivých jednotných eh, zásad eh, a ve spojení s expertizou, tak aby kapitálové náklady byly dostatečně zohledňovány. Tím eh, by bylo možné tento problém vyřešit. Velmi často to vede také ke napětí mezi jednotlivými zeměmi. Vidíme, že některé země vyvážejí kapitál a slyšeli jsme také, že již mají dominantní roli při investování kapitálu a při prosazování svých zájmů. Může se tedy stát, že za podobných podmínek podnik v určitém členském státě může dosáhnout lepšího zisku než v jiném členském státě, což také naznačuje rozdíly ve státní regulaci. I toto by mělo být eh, propracováno. Potřebujeme větší transparentnost při stanovování eh, cen a to na evropské úrovni. Děkuji. Ještě před eh, rezumé bych chtěl dát slovo panu Filipovi Lou, který se rovněž přihlásil o slovo. Mikrofon, prosím. Řečník bohužel nehovoří do mikrofonu. Nebudu dělat žádný souhrn, ale chci se vyjádřit k připomínkám poslanců. V energetické politice EU se hovoří o tom, co se dělá na evropské úrovni a na vnitrostátní úrovni. Tyto dvě úrovně se musí doplňovat a nezávisle na právní situaci opravdu stojí za to něco na evropské úrovni dělat neboť propojení není cíl sám o sobě. Jde o to, aby trhy byly konkurenceschopnější tak, aby jednotlivé země a podniky dostávaly bezpečné energetické dodávky. Já chci ještě říci, že závislost evropského trhu to je závislost je právní a jde o to, abychom se vzájemně propojili, protože naše závislost na vnějších trzích eh, ta je eh, nejistá místa a jde také o to, abychom na těchto třetích zemích nebyli e, závislí. Ale jestliže se propojí rakouský a italský trh, tak je to daleko prospěšnější pro EU a pro evropské občany a je to také pokryté evropským právem. Toto platí také pro skladování a pro nukleární bezpečnost. Proč je jaderná bezpečnost tak důležitá pro celou komisi, pro mého komisaře? Protože země země, které nemají jaderné elektrárny, mají z jaderné e, elektra, e, elektráren do obavy. A e, my se tedy na evropské úrovni snažíme také toto zohlednit. My na evropské úrovni nemůžeme příliš mnoho dělat, ale my máme také kompetence v oblasti terorismu, ale my nemůžeme zde z Bruselu kontrolovat Bundesrachrichtentým spravodajskou německou službu a MI5, ale my musíme přece jenom brát v potaz celkovou situaci protože my, my formulujeme různé návrhy a musíme brát v potaz celou e, obecnou situaci. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní pan Orocký. Pane předsedo, Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane státní tajemníku, chtěl bych začít takovým osobním názorem. Jsem poprvé v Evropském parlamentu a teď jsem teprve viděl, jak skvělá je Evropská unie. Jsou věci, kde si jsme zajedno. Existuje však mnoho věcí, kde jsme si zajedno jen částečně. V mnohých příspěvcích jsem také vycítil různý přístup, ale určitý konsenzus zde je. Evropa se musí snažit o bezpečné zásobování energiemi. Musíme vytvářet společnou energetickou politiku. To je zásada, to je základ, ze kterého můžeme vycházet. To jsme pochopili a to všichni víme. Domnívám se, že během debaty se také ukázalo, že stávající infrastruktury musí být propojeny a také dále rozvíjeny. To je zájmu všech členských států. Akcent je přitom kladen na propojení plynovodu. Rakouští kolegové se zmínili o tom, že při propojení eh, elektrických eh, soustav je problémem elektrická energie z jaderných elektráren. Co se týče však koridoru, tam jsme si zajedno ohledně přechodových stanic. Zajímavější však je propojení eh, plynovodu které mají vliv na bezpečné zásobování a na jednotný trh. Mnohé příspěvky byly velmi zajímavé je nutné pomýšlet také na závislost, která může opět být dána a myslím také na vizi lucemburského poslance, která je již realizována v zemích Beneluxu. Trh díky propojení funguje sám o sobě a to by mohlo naznačit určitou perspektivu do budoucnosti. Musíme toho dosáhnout nejenom v tomto sektoru, ale celkově v Evropské unii. Dále se hovořilo o hlavních výzvách a možnostech řešení. Jedné otázce jsme si byli zajedno. Závislost, energetická závislost EU vede k tomu, že Evropská unie nemá dobrou vyjednávací pozici. Zmíněno bylo také to, že politicky při nákupu bychom měli myslet na podporu těch systémů, které jsou demokratické. Jsem optimistou a situace v severní Africe naznačuje, že žádná diktatura neexistuje navždy. To však eh, nám naznačuje také, že i otázka externích politických vztahů a otázka energetiky jsou propojeny. Energetický mix a jaderná energie. Zde jsme si také zajedno, že Ony stresové testy navržené komisařem Ettingerem musí být provedeny, a to nezávislými experty, což eh, je věc, která v komisi jistě bude ještě dále objasněna. Jde také o konkrétní stanovení jednotlivých eh, podmínek těchto testů. Vidím však eh, také, že přemýšlíme podobným způsobem. V otázce bezpečného zásobování energiemi, tedy nejsme konkurenty, jsme závislí jeden na druhém. A cítím zde také určitou ochotu k solidaritě. Viděli jsme to, co nás spojuje. A tím také vidím šanci pro provádění účinné energetické politiky. Přitom však nesmíme zapomenout na to, že i z hlediska průmyslu a domácností musíme myslet na spotřebitele, především v smyslu regulace a odpovědnosti při realizaci jednotlivých projektů. Musíme však také myslet na zájmy investorů, na zaměření investice na možnost přenosu na spotřebitele v průmyslu i v domácnostech. Musíme také myslet na to, jak vše můžeme využít v zájmu jednotného trhu. Čili toto všechno musíme analyzovat. A v tomto smyslu bylo také zmíněno to, že jsou nezbytné harmonizované technické normy jednotný povolovací systém by přitom byl také nezbytný. Především pro koridory. Národní dozorčí orgány přitom musí ještě mnohé podniknout. Domnívám se tedy, že tato diskuze přinesla mnohé nové obsahové body a jsem si jist, že debaty tohoto typu nás budou zbližovat k dosažení společného stanoviska. Prosím všechny, abychom i v národních parlamentech zdůrazňovali prvky společné energetické politiky, tak jak řekla německá poslankyně. Měli bychom se tedy snažit nemyslet jenom na národní zájmy, ale také na evropské a celoevropské. Poslanci Maďarského národního schromáždění budou svou práci realizovat dle těchto eh, stanovisek. Děkuji vám. Děkuji vám všem za tyto cenné příspěvky v této sekci, děkuji vám za jejich aktivní účast a nyní dále bude moderovat zasedání pan Royal. Milé kolegyně, milí kolegové, s pohledem na hodinky v naprosté hruze musím konstatovat, že jsme překročili náš časový limit a táži se, zda prostě bychom mohli pokračovat v našich diskuzích, aniž bychom tady dělali nějakou velkou přestávku, protože jinak by to bylo asi obtížné. Souhlasíte-li s tím, mohli bychom přímo vstoupit do druhé debaty. Platí zde stejná pravidla, jako v té první části, že se budeme střídat mezi e, poslanci evropskými a poslanci jednotlivých národních parlamentů. Ale bohužel tady nemám žádno, žádnou přihlášku do diskuse. To mi tedy stěžuje anebo usnadňuje život. Ano, přeci jenom. Neměl jsem tedy žádnou přehnáš, pře, přihlášku do diskuse, ale paní Hercog je tady, je to tak, tak to je báječné. Souhlasíte-li s tím, můžeme začít s vámi. Souhlasíte-li s tím, dal bych slovo nejprve paní kolegyni Hercog jako zpravodajce, abychom postupovali řádným způsobem. Takže prosím, jste jako první na řadě. Eh, thank you, chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. I když jsem Maďarka, tak jsem se rozhodla, že budu mluvit anglicky. Já chci totiž ukázat, že v Evropském parlamentu nemáme národní vlajky, ale patříme, máme tedy politické vlajky. Já patřím mezi socialisty a tam pracujeme na důležitých energetických tématech. Já se budu muset také omluvit za to, že v 5.30 vás budu muset opustit, protože se diskutuje o směrnici o jaderném odpadu a já jsem tam stínovou zpravodajkou, takže nebudu moci dlouho zůstat, ale budu se snažit eh, opravdu všechno přednést, ale prosím, pochopte mě, mám tuto povinnost, která je důležitá pro všechny. O čem mám hovořit? Často, když hovoříme o energetické politice, tak si často říkáme, že to je spíše o přenosu energie, o energetických zdrojích, o technologii a tak dále. A tak celkově mohu říci, že si často říkáme, že energie strategie je to, o čem se hovořilo v minulém kole, ale jestliže hovoříme o energetické politice, tak je tady také druhá část, když energie dojde ke spotřebiteli a to je stejně tak důležitá věc jako ta první část. Chci začít tím, že když já jsem před sedmi lety přišla do Evropského parlamentu, tak tady byla velké překvapení, že žena se zajímá o energetiku. Také mi bylo řečeno, že to je v podstatě mužská tématika. Já jsem velice bojovala s panem komisařem Bíbalkem, protože se domnívám, že energetika je také ženskou otázkou, je to společenská otázka a tak také nejintenzivnějším energetickým sektorem jsou evropské domácnosti totiž. Není to žádná továrna. U nás dělá cena za energie 30 příjmů domácnosti. A je to dokonce horší E, nyní po krizi, protože e, platby se zvýšily jak e, u přímo nakupovaných energií, tak i u zboží, které je z energií vyráběno. Takže jestliže tady chceme uspořit 20% energie, tak to by bylo především v této oblasti, tedy u domácností kde můžeme nejvíce uspořit. Takže když vycházíte ze 100%, tak 40% můžete ušetřit, jestliže budete používat energetické digitální systémy, které eh, dobře analyzují data a můžete tedy, jestliže budete používat tuto technologii, tak můžete ušetřit 40 energii a další 40 můžete ušetřit u budov což je izolace. Jsou to například, je to topení, chlazení a izolace budov jako taková. Toto jsou tři oblasti, kde bychom měli dělat hodně. My jako EU můžeme prostřednictvím směrnic udělat jistá rozhodnutí a stanovit kritéria, ale můžeme si také připomenout tedy těch 20%, které máme splnit do roku 2020. No, ale někdo Někdo e, tyto cíle musí také splnit. A to dělají především malé a střední podniky. A potom tady vzniká velká otázka mají, jsou malé a střední podniky, mají ony dovednosti, aby toto zvládly. V některých členských státech mají malé a střední podniky větší dovednosti, ale především v nových členských státech, například u nás, Eh, nemají malé a střední podniky eh, příslušné prostředky. To znamená, dokud zedník či elektrikář nebude vědět, jak používat disponibilní eh, technologie, tak se nikam nedostaneme. E, energie, která není využívána, je nejlevnější, ale je to opravdu tak, když si spočítáte, že musíte udělat příslušné investice. A když se udělají investice, pak to nemůže být to nejlevnější, minimálně v těch prvních deseti letech, když splácíte svou investici. A toto je velká překážka pro docílení cílů v oblasti účinnosti. Jak vysvětlit vysvětlíte toto domácnostem a malým a středním podnikům. Takže jak jim řeknete, když do toho teďka vležíte hodně peněz, za deset to bude lepší? Máme finanční nástroj, aby se to uskutečnilo. V některých členských státech to může zafungovat, ale v jiných členských státech jsou tyto nástroje málo rozvinuté. A my, když hovoříme s národními parlamenty, tak jim toto také chceme sdělit a také jim chceme říci, že by nás v této politice měli uspořidit, podpořit. A když hovoříme o inteligentních energiích, tak tady máme další problém. Když hovoříme o, o inteligentní, tak tady máme rozpor mezi dvěma průmyslovými odvětvími. To jsou tradiční průmyslové sektory, tam prochází velice malá inovace, a to trvá dvě, tři generace. A když hovoříte o informačních technologiích, tak ty se rozvíjejí velice rychle. Když si vzpomenete na svůj mobilní telefon, tak eh, eh, máte již nyní v ruce šestou generaci mobilů, ale proud, který vám proudí, tak ten proudí přes infrastrukturu, která tam byla postavena před 20 lety. A tyto dvě věci se musí nějakým způsobem srovnat. A co bude naším velkým úkolem budoucnosti? Až budeme mít inteligentní systém a jestliže budete získávat veškeré informace přes mobil, to znamená, že všechna data budou sbírána e, tímto systém budou získávána tímto systém, tak jak budeme chránit data? Jak to eh, eh, eh, co se pak stane, jestliže každý bude potom podle vašeho účtu vidět, že v neděli chodíte do kostela a tedy nejste doma a vlastně pak jste v této situaci zranitelní. Já chci také na závěr zmínit, že energetická závislost není pouze na zdrojích, což často říkáme energetická závislost závisí také na finančních zdrojích, které jsou k dispozici. A toto je úzký profil. Energetický sektor nezahrnuje pouze úspory a energetické sítě. My bychom potřebovali tisíc miliard euro investic a byly předloženy různé balíčky, druhý balíček, třetí balíček, ale přesto 20% eh, cíl a 50% cíle, ať si stanovíme jakékoliv cíle, tak investice nikdy nebyly k dispozici na splnění těchto cílů. Takže dokud nebudeme mít investice, tak se toho moc nezmění, protože nesplníme to pouze na papíře. Pouze realizované projekty opravdu mohou přinést změnu. A proto by národní i evropští politici měli si uvědomit, že nemůžeme pouze hovořit, ale musíme skutečně něco realizovat. Myslím si, že je důležité říci, že EU ne má pravomoc v oblasti energetiky. Toto nespadá podle Lisabonské smlouvy mezi naše úkoly, ale my eh, v energetiku ovlivňujeme prostřednictvím jiných politik, například politiky o společném trhu. Takže Mm, vy se musíte snažit eh, se dostat k energetice nějakým jiným způsobem. a podle subsidiarity jsou pro energetiku zodpovědné členské státy, ale členské státy se musí propojit a na to musí pracovat také evropské parlamenty. A já jsem proto velice ráda, že jste mezi, námi, mezi nás přišli, takže my chceme dobrou energetiku také pro domácnosti, nejenom pro velké podniky. Děkuji mnohokrát. Pan Ištván Joža teď dostane slovo z Maďarského národního zhromaždění. Děkuji vám mnohokrát za příležitost pohovořit k vám a mám nesmírnou radost, že mohu si něco k tomuto tématu, které má takový strategický význam. Rád bych začal tam, kde Edita skončila. Bohužel, Energie není bezprostřední součástí komunitární politiky a více kolegů upozorňují na to, že to sebou nese také nevýhody. Myslím si rovněž, že v oblasti energie je pravda, že by bylo pro Evropu výhodou, pomyslíme-li třeba na trh s plynem, že by to bylo výhodou, ale přece jenom ještě nevyužíváme společných výhod, které by mohly vyplynout z jednotného trhu. Co se týče energetické účinnosti, tady bych přece jenom eh, rád rozporoval něco, co řekla Edith. Údaje totiž dokládají, že 12 nových členských států, co se týče energetické účinnosti, nedosahuje ani polovinu spotřeby eh, staré patnáctky. To znamená, my, nové země, se pohybujeme v průměru o dva a půlkrát výše což je eh, hodně ve spotřebě, nejenom eh, pro nás, ale v rámci celé Evropské unie. Rozhodně počítáme s, plí, eh, s pomocí na komunitární úrovni, co se týče kompenzací či vyrovnávání. Těší mě, že již pan předseda Buzek poukázal na jednu věc a to je podpora výzkumu na evropské úrovni. V rámci energetiky existuje celá řada výzkumných programů, tady nemyslím pouze na energii fúze, štěpení, ale také na termickou energii. Díky geografické situaci má Maďarsko dobré možnosti v oblasti geotermie, ale nemáme k dispozici nezbytné technologie a nezbytné finanční nástroje, abychom se dostali dále v této oblasti. A domníváme se, že i v oblasti geotermie by bylo dobré, kdyby i na úrovni Evropské unie existovaly společné snahy. Rád bych zareagoval na to, co řekl kolega z Rumunska. Tady existuje obrovská konkurence A je možné dosáhnout cíle pouze za 10-12 let. Je třeba bedlivě sledovat, co dělají naši konkurenti, protože bychom se snadno mohli odstnout v situaci, eh, kdy bychom se dostali na zadní pozice, eh, i když zatím máme ještě dobré šance. A tady bych vlastně rád připomněl, co řekl pan předseda Buzek. Údajně má pan Jacques Delors, eh, zahájil téma eurobondů, čili projektových dluhopisů. To je určitý bezpečnostní aspekt. Eh, rozhodne-li se Evropská unie emitovat eurobondy, bude moci dát k dispozici finanční nástroje pro celou řadu projektů v energetické oblasti než kdyby tak činili pouze jednotlivé členské státy anebo jednotlivé podniky. E, čili, když to zhrneme, domnívám se a jsem přesvědčen o tom, že může fungovat inteligentní energetický systém. Více profesorů, které znám v Maďarsku, se zaobírá touto tematickou oblastí. Existují v této oblasti již pilotní projekty, které přinesly své výsledky a myslím si, že to je skutečně významná úloha do budoucnosti a nesmírně důležité, abychom vyčerpali i tyto možnosti, které můžeme zvládnout jenom společně v Evropské unii a je nesmírně důležité, aby to bylo zahrnuto do finančního plánování EU. Děkuji vám moc krát. Ivan Stanislav má slovo zástupce Polského senátu. Děkuji, pane předsedo. Ještě předtím, než budu hovořit o inteligentních energetických systémech, bych se chtěl zmínit o dálkovém teple ale především bych chtěl říci, eh, se vyjádřit k tomu, zda nevyužitá energie je skutečně ta nejvýhodnější. Může tomu tak být a zde mohu uvést také příklady. Nemusí však eh, jít o eh, jednorázovou záležitost vyžadující finanční investice. Je to dlouhodobý proces. Mám na mysli především eh, tepelné izolace budov. U nás v Polsku po politických změnách byly mnohé budovy izolovány a to vedlo k tomu, že energetická spotřeba budov byla snížena čtyřikrát či pětkrát právě díky eh, izolačním systémům. To se dá dobře propočítat. Otázce dálkového vytápění je to regionálně specifické. A již jsem se zmínil o tom, že v oblasti výroby energie a přenosu energie existují určitá specifika. Apeluji také na to, aby eh, bylo možné eh, říci, že instalovaný výkon dálkového vytápění je lepší než instalovaný eh, přenos elektrické energie. Zde je spotřeba vyšší eh, v dálkovém vytápění. V posledních 20 letech globální potřeba dálkového vytápění byla snížena o 40 což eh, je dosaženo také díky inteligentním Eh, systémům dálkového otopu. Zde existují nové parametry, které jsou celá jiné než v oblasti eh, přenosových systém pro, eh, systémů pro elektrickou elektrickou energii. To vedlo k tomu, že v celém ekonomickém vývoji, který jsme zaznamenali, je potřeba eh, dálkového vytápění snížena o 40 Takže zde dosahujeme určitých dimenzí, eh, které je nutné zmínit. Ještě k inteligentním sítím. I kombinované eh, výroba elektrické energie a eh, vytápění je důležitou otázkou v eh, této kogeneraci nalézáme mnoha řešení, eh, také například formou malých eh, vytápěcích eh, jednotek. V každém okresním městě existuje samostatná síť pro dálkové teplo a dálkové zásobování teplou vodou. Problém je však v financování. Tato infrastruktura vyžaduje také propojení s dálkovým teplem, tak aby bylo možné propojit eh, a dosáhnout lepší eh, eh, synergií, čili kogenerace a možnost přenosu energie je další otázkou. Děkuji vám. Paní Ford. Um, Děkuji Kolegové, bohužel jsem nemohla být přítomná celkové diskuzi dnes odpoledne, ale srdce této debaty je velice důležitou věc. Já jsem také zpravodajem a zabývám se elektrárnami offshore, tedy na mořském břehu. my se bavíme o inteligentním způsobu, jak eh, také splňovat poptávku. A to je důležitá věc, ale samozřejmě musíme především zabezpečit celkové dodávky. A to souvisí s diverzitou dodávek a také s hospodářskou soutěží. My zde máme před sebou velké výzvy. Já jsem nyní přišla z jiného výboru a tam jsme se bavili o dlouhodobém financování energetiky. Já mám ten dojem, že v Evropě máme velké potíže se získáváním financí a nemuselo by to pak být. A jak uzavřeme onu mezeru mezi realitou našimi sny a kdy začneme skutečně pracovat. My chceme dlouhodobé investice, ale samozřejmě investoři také chtějí mít dlouhodobé kapacity, do kterých by mohli investovat. Takže jde o to, zdali my naší legislativou nebudujeme překážky pro investory, ak aby mohli investovat do energetiky. Když hovořím s investory, tak často říkají, že někdy mají obavy také z nejistoty eh, regulatorního rámce, že také přesně vlastně nevědí, co to je dlouhodobý projekt. A já se domnívám, že u nás v parlamentu bychom se měli této problematice věnovat. Jde o to, abychom vytvořili stabilní prostředí. My Ehm, žijeme v nejistém světě, ale měli bychom vytvořit stabilní základ pro to, aby veřejné a soukromé investice byly dělány do energetiky tak, aby se zabezpečilo to, že nebude energií plítváno, ale aby se mohla využít. Děkuji mnohokrát, pan doktor Reina Widman z Rakouska. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou mm, eh, chci zareagovat na kolegu Ivana z Polska, který tady hovořil o termické sanaci, o tepelné izolaci budov, což je nesmírně důležité. Myslím si, že tady by bylo možno uspořit obrovské množství energie, až to 60-70%, a tím by se mohly vytvořit pracovní příležitosti. Jedná se o to, aby skutečně energetická účinnost se dostala do zákonodárství eh, v jednotlivých státech. Myslím si, že Rakousko je v tomto ohledu příkladné. Teď se opět dostáváme k naší diskuzi plyn, uran. Eh, to všechno jsou suroviny, které končí. Prostě vydrží maximálně 70-80 let a potom skončí. E, to znamená, že e, tady e, bychom měli zvážit, zda je inteligentní do toho tolik investovat. Hovořilo se i o plynu. Hovoří se také o studiích, kde se tvrdí, že pokles plynu že pardon, spotřeba plynu poklesne, protože máme i pokles plynu v průmyslu na základě používání nových technologií a komise tady píše o tom, že do roku 2020 bychom mohli dosáhnout úspory 40 miliard eurů, eur týkající se dovozu. 40 miliard, které by byly k dispozici pro jiné účely. Důležité je, Eh, uvědomit si, že prostě dovoz elektřiny nám bere, eh, nám ubírá pracovní příležitosti. V roce 2011 bylo řečeno, že dovoz ropy je ekonomicky nebezpečný, protože tím zamezujeme hospodářskému růstu v Evropské unii. Eh, když prostě budeme dále rozšiřovat tyto ropovody, tak nám budou ubývat pracovní příležitosti. To bylo potvrzeno v odborných časopisech. Čili my je chceme, ale jenom aby skutečně nebyly zástěrkou pro atomové lobbysty. Když se podíváme na Fukushimu, kde do vzduchu se dostalo eh, dvakrát více uranu než při eh, černobylské nehodě, je třeba eh, skutečně evakuovat potom statisíce lidí. To znamená, dostali bychom tady oblasti, které již by nebylo možno znovu osídlit. Museli by se tam poslat vojáky. Prosím pěkně, zvažte i toto abychom skutečně měli věrohodný výstup z jaderné energie na evropské úrovni protože když budeme chtít vystoupit za 20-30 let, bylo by třeba každý rok zavřít tak 5-6 elektráren, to by bylo reálné, jenom kdyby existovala vůle. Považte, že jenom 3% energetické spotřeby z celé zemi pochází z jádra na celé země kouly. Proč my Rakušané nemůžeme vystoupit z této smlouvy, nebo jinak, proč to není možné? že platíme peníze, platíme 40 milionů do euroatomu, ale platíme pro obnovitelnou energii. Proč to nech nesmíme teda dělat tu obnovitelnou energii? A v Rakousku prostě 90, 90% odmítá eh, veřejnost Euroatom. My v Rakousku zažíváme v energetické oblasti, zejména u energetické spotřeby, že tady není žádná konkurence Eh, kde je tedy celá řada neregulovaných oblastí a já bych si přál, aby komise tady také zasáhla. Nebo když určité státy chtějí prostě přebírat peníze eh, z energetických společností pro vlastní rozpočet. Je třeba aby se prostě neucpávaly další díry v rozpočtu. A poslední bod, o kterém se chci zmínit, je energetický mix. Stále se říká, že energetický mix je v národní kompetenci. Ale řeknu vám něco, paprsky a záření není národní. Záření nezná hranice. Takže o tom by se mělo také v Evropě přemýšlet. Zda tedy by se nemělo hledět na jadernou energii také z tohoto aspektu. Děkuji vám. Nyní hovoříme o inteligentních energetických systémech a musíme dát pozor, abychom nezahájili zásadní debatu o jaderné energii, protože to je politická debata, která je různě charakterizována. Já bych chtěl dát nyní slovo panu Janku z Rumunska. Mulțumesc foarte mult. Děkuji moc krát, pane předsedo. Dle mého názoru je to téma velmi důležité a chtěl bych je zdůraznit několik aspektů, které ještě nebyly zmíněny do posud. Inteligentní energie předpokládá, že jednotlivé sítě, živé sítě budou analyzovány. A to tak, abychom se snažili mít skutečně živé sítě, to znamená, aby bylo možné také investovat. Zde vidíme dvě výzvy. To je navýšení spotřeby energií a dle odhadů Mezinárodní agentury eh, bude Spotřeba elektrické energie je dvojnásobná bude to 18 tisíc terawatt, eh, které se navýší na 34 tisíc terawatt, což bude vyažovat 21 trilionů dolarů investic. Evropa sama o sobě, pokud by měla navýšit eh, tuto spotřebu a zásobit trh v tomto poměru tak by potřebovala silnici z Bruselu až do Pekingu, eh, která bude lemována větrnými elektrárnami a e, fotbalovými hřišti s fotovoltaickými zařízeními. Je nutné tedy zohlednit to, že potřebujeme skutečně e, taková zařízení, která by umožnila, aby spotřebitel skutečně vše e, kontroloval svou spotřebu. Potřebuje také lidské zdroje. A Evropská unie má veliký problém a sice stárnutí populace. Za druhé, mladá generace nemá v úmyslu eh, studovat eh, technické obory. Domnívám se, že všechny členské státy jsou konfrontovány nedostatkem profesionálů v oblasti energetické. Přitom eh, tato oblast vyžaduje specifické technické eh, znalosti a vysokou inteligenci. Víme, že lidský zdroj je tedy eh, také zranitelný. Navíc zde je veliký počet technických zařízení, která musí být nahrazena. Každý rok 25 zařízení musí být nahraženo. Také v dopravě. I zde potřebujeme nové automatické systémy. Třetí eh, zranitelná oblast je otázka financí. A dva příklady již byly uvedeny. Eh, já bych přitom chtěl zdůraznit to, že termální eh, tepelná energie musí být také zajištěna, což je oblast, která byla málo rozvíjena v posledních 20 letech, především v zemích střední a východní Evropy. Máme také eh, lokální trh eh, tepelné energie. Eh, obyvatelstvo se muselo také odpojovat od těch existujících zdrojů, protože ceny příliš rostly tato situace vyžaduje dle názoru odborníků, a já jsem hovořil o studii Světové rady energie, je vidět, že je nutné zlepšit energetickou účinnost. To bylo zjištěno na základě analýzy v mnoha zemích státu. I celosvětově je nutné mnohé investovat. Proto eh, bylo také zjištěno, že i eh, úspory energií by mohly být na 50 i e, v Rumunsku. A e, víme, že především v zimě e, to představuje eh, spotřeba energie, spotře- představuje 70 rodinných eh, rozpočtů. Je nutné také eh, zajistit nové technologie, třeba v oblasti kogenerace a také je nezbytné převádět a přenášet energii ze severní Evropy do střední a východní Evropy. Eh, musíme však eh, mít eh, celkovou jednotnou vizi. Členské státy zajišťují rozvoj a rovnováhu energetické rozvahy. Dále potřebujeme také národní monitoring a potřebujeme, aby všechny parlamenty sledovaly tyto jednotlivé podstatné projekty. Finanční mechanismy pro přenos technologií musí být rovněž zajištěny mezi jednotlivými státy. Dále je nutné eh, také valorizovat eh, trhy eh, s emisemi. Děkuji vám moc krát. Pan Barakauzas z Litvy, prosím. Thank you very much, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, chci reagovat na to, co řekl pan Widman z Rakouska. A chci také podpořit myšlenku, když hovo- že když hovoříme o jaderné bezpečnosti, pak bychom neměli hovořit pouze o řízení managementu jaderných elektráren, ale měli bychom hovořit také o nově budovaných jaderných elektrárnách, které se budují na za, těsně za hranicemi EU. Bělorusko a také Rusko hodlají vybudovat dvě jaderné elektrárny 30 kilometrů od litevských hranic, což je hranice EU po katastrofě ve Fukushimě dobře si uvědomujeme, že jaderná energie není až tak bezpečná, tak jak nám, se, jak nám to ve 20 letech povídalo. Z hlediska nehod, havárií v budoucnosti, pak je, eh, znečištění z těchto elektráren by zasáhlo Dánsko, Švédsko, Baltské moře a všechny ostatní země v Evropě. Takže já si myslím, že služby Evropské unie a příslušné instituce by měly působit velice proaktivně v těchto okolnostech, protože Litva jako taková by se nedokázala vypořádat s jadernou bezpečností a také Litva nedokáže ubránit jadernou bezpečnost EU. A já o tom hovořím proto, protože situace v jaderných elektrárnách ani v Rusku, ani v Bělorusku není zrovna růžová. Prosím. Děkuji. A teď ještě eh, bych rád dal slovo Panu Odimo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl vyjádřit k infrastruktuře, k tématu energetického zásobování. Evropská unie eh, a vlastně v celém kontinentu eh, jsme v konkurenci s jinými konkurenty, ale Eh, my máme konkurenty jako národy, ale my jsme prostě společenství národů. Eh, našimi konkurenty jsou Čína, Indie, Rusko, USA a to jsou národy, zatímco my jsme Unie národů. To znamená, že je třeba, abychom se snažili vytvořit takové energetické infrastruktury, eh, které budou prokazovat hospodářskou konkurenceschopnost našeho kontinentu Evropy. Je třeba je dobře řídit a dobře řídit také jejich budoucnost. Od té doby, co se liberalizoval trh s energií, neví se přesně dobře, kde jsou sítě a kdo je jejich vlastníkem. Eh, Vážený pane předsedo, právě jsme měli zasedání, kde jsme hovořili o nezbytných investicích do energetických infrastruktur a já jsem se zeptal, protože tam byla přítomna celá řada specialistů, turistů, eh, vlastníci eh, plynárenských společností, Gaz de France a tak dále. Jsem se ptal, kdo je vlastníkem sítí a nikdo už to vlastně neví. A pakliže zítra například jako Gazprom začne nakupovat eh, Eh, sítě, kdo jim v tom zabrání. Já jsem chtěl prostě upozornit vás na toto téma, eh, protože eh, naši občané už se v tom prostě neorientují. My reprezentujeme evropské občany a domnívám se, že je třeba, abychom zabezpečili kvalitu sítí, jejich bezpečnost, propojení mezi jednotlivými členy, ale také nezávislost, politickou nezávislost na vlastnících sítí. A to musíme občanům zajistit. A já si kladu otázku, zda eh, není teď vhodný čas, abychom začali vyjednávat s operátory, aby prostě celý systém evropských sítí byl združen do evropské sítě energetické, kde by prostě bylo možno investovat do propojení samozřejmě s jednotlivými sekcemi či společnostmi, které by bděly nad náklady, kde by se sdílely v určitém zásadě solidarity náklady, ale abychom skutečně dospěli k nejlepší produktivitě tak, aby každý, člen, každý občan Evropské unie byl dobře obsloužen, což by nám umožnilo mít lepší vztah mezi solidaritou a účinností energetickou, mezi hospodář, mezi ekonomickou efektivitou a účinností tak, abychom mohli skutečně zabezpečit dobrou strukturu našeho kontinentu, což nebude možné, pakliže jednotliví operátoři budou mezi sebou stát v konkurenci. Děkuji vám. Nyní mám před sebou poslední přihlášku a sice pana Hela. Děkuji, pane předsedo. My jsme v debatách se dotkli dvou velkých témat, a sice zásobování energií a jestli to mohu ještě jednou schrnout, co bylo řečeno, v budoucnosti celá jistě zásobování energií eh, je věc eh, i zacházení s eh, nukleární energií v budoucnosti. I tímto se musíme zabývat dále. Je to otázka výzkumu a vývoje a nových technologií. Již jsme slyšeli, že mnohou energii můžeme uspořit tím, že se investuje do eh, nových eh, sanačních eh, postupů. A v souvislosti s technologií a výzkumem jde také o lepší úsporu energie. Chtěl bych ještě jednou upozornit na to, že pouze s pořením je eh, možné dosáhnout dobrých výsledků, když se zruší standby elektropřístrojů. Je možné uspořit v Rakousku třeba výkon celé elektrárny, když bychom vypnuli všechny přístroje eh, z režimu standby. Eh, Evropská unie žádá, aby se investovalo do výzkumu a vývoje, do nových technologií a bylo by vhodné, kdyby se Evropská unie angažovala té této oblasti, eh, tak aby skutečně se postupovalo úsporně. Děkuji vám. A nyní eh, paní Hercog má závěrečné slovo. Thank you. Once again, colleagues. Děkuji vám. Já udělám takové rezime ještě před ukončením setkání, ale bohužel musím skutečně odejít. Poslední řečník hovořil, že máme obrovské zdroje ve výzkumu a rozvoji. Proto na evropské úrovni jsme rozhodli o technologickém plánu, ale opět tady potřebujeme finanční zdroje. Jestliže jsme schválili ten plán již před několika lety, tenkrát byl zpravodajem pan Buzek, tak odhadované náklady byly 10 milionů euro. A potom Evropský parlament řekl, ano, Evropská unie musí poskytnout 4 miliardy, ale dnes by to bylo 80 miliard ceny stoupají a my jsme se do toho ještě nepustili, ale musíme se do toho pustit. Nic lepšího neznáme, musíme vybavit tento plán finančními zdroji tak, aby se výzkum a vývoj mohl provádět. Dvě věci naším společným cílem je odstranění regulačních překážek na evropské i národní úrovni, ale také na místní úrovni, protože to jsou schvalovací procesy, které jsou také součástí projektu a často jsou to velké překážky pan Juž hovořil o eurodluhopisech a o transakční e, dani. Evropský parlament za tyto dvě věci bojoval a myslel si, že to budou ještě dodatečné finanční zdroje protože členské státy odmítají, nemohou samozřejmě poskytnout více do evropského rozpočtu, ale ministři financí v každé zemi se vyjadřují velice kriticky tomuto plánu a také se ptám vás, hodlají vaši ministři financí také investovat do energetiky, protože nikdy jinak nebudeme mít dostatek prostředků. A my hodláme eh, nyní využívat ener- i, i, i inteligentní zdroje a především tedy inteligentní měření Toto inteligentní měření to je skvělý projekt, protože my se musíme zaměřit na to, aby tyto digitální eh, metry, to měření bylo opravdu lidem na očích protože lidé nemají žádný zájem v současné době vědět, kolik utratí za energii, ale když to budou mít tyto měřiče na očích, tak se o to budou zajímat. Takže musíme v budoucnosti zavést do každé domácnosti inteligentní měřidla. A nyní chci říci, že si myslím, že máme pořádat více takovýchto konferencí, protože my musíme najít oblasti, ve kterých se sejdou evropští a národní poslanci a ve kterých budou spolupracovat. Děkuji vám. Díky a teď bych rád udělal slovo panu Kováčovi za maďarské předsednictví, které by mělo mít závěrečné slovo v tomto kole diskuze. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, Tady byla obava, zda funguje mikrofon. Zdá se, že ano. Telef- eh, mikrofon funguje. Yeah, this works. So, so engedjék meg, hogy a búcsú felszólalásomat Dovolte mi, prosím pěkně, abych ve jménu maďarského předsednictví eh, také v jazyce předsednictví k tam vám přednesl pár poznámek. Velice mě těší, že jsem mohl se zúčastnit eh, této dnešní akce akce, která je významná jistě z hlediska odborného i politického a ke které se konala již řada diskusí a jistě tomu bude tak i po skončení našeho předsednictví body, které zde zazněly, zcela jistě dáme na vědomí příslušným ministrům, aby mohly diskuze probíhat i nadále. Já bych rád zareagoval na jednu otázku. Jednalo se o to, zda plánovaný vývoj infrastruktury je skutečně nezbytný. My jako předsednictví rady se domníváme, že eh, rozvoj patřičných infrastruktur je skutečně naprosto nezbytný, chce protože již teď je dostatečně tíživá naše závislost na jiných zdrojích. Je třeba mobilizovat vnitřní rezervy zdrojů, abychom mohli zmírnit problémy a je také třeba zvýšit účinnost energetickou a zvýšit energetické úspory. E, domníváme se, že pro rozvoj infrastruktury budeme potřebovat komunitární prostředky. To vidíme i u programů e, které pracovaly nejprve na ekonomickém základě, ale kde nebylo možno prostě pouze čistě na tržním či ekonomickém základě toto financování zabezpečit. Tady je třeba skutečně, aby Evropská unie eh, na tuto otázku nazírala eh, jako na prioritu. Ve druhé sekci se také hovořilo o nesmírně důležitých otázkách. Já bych si dovolil poukázat na to, že jsme si jistě všichni zajedno v tom, že nespotřebovaná energie je ta nejlevnější. Ale u, eh, pro, u elektřiny je nesmírně důležitá také kvalita sítí, protože to přispívá k bezpečnému zásobování. Stabilita systému, stabilita sítě může být zvýšena, pakliže koneční spotřebitelé pouze nespotřebovávají energii, nýbrž sami, pakliže to kapacity umožní, budou moci odvádět nespotřebovanou energii zpět do systému. To by byl mechanismus vzájemně výhodný. K tomu je třeba vybudovat inteligentní rozhraní, e, měřiče, Eh, inteligentní měřice, to je v celoevropském zájmu. Eh, dalším aspektem u inteligentních sítí, a tato otázka již byla vícekrát diskusována mezi experty, tyto inteligentní sítě vyžadují bezprostřední interakci mezi jednotlivými poskytovateli služeb aby se zlepšily také způsoby chování spotřebitelů. Je nezbytné zahrnout také obnovitelné zdroje energie do systému onshore. Dnes se tady ještě nediskutovala eh, otázka, eh, třeba, že už jsme o ní mnohokrát uvažovali, jak to vypadá, jak můžeme počítat s elektromobilitou a jakým způsobem by to mohlo ovlivnit spotřebu elektřiny až do konce století. Je třeba uvažovat o tom, že energetické trhy a trhy s elektřinou jsou vzájemně propojeny v Evropě a rozhodnutí v jedné zemí zemi ovlivňují také sousední státy, ovlivňují trh v sousedních státech a ovlivňují konec konců také tamní zákazníky. Takže celkově viděno rozhodnutí jedné té které země má vliv na celkovou konkurenceschopnost Evropské unie. Otázky existují nejenom v souvislosti s jadernou energií, ale také například v oblasti hospodaření a nakládání s odpadem. A odpor obyvatelstva v určitých členských státech je, jak bych to měl vyjádřit, markantní. A my se domníváme, že je třeba, aby předtím, než padne rozhodnutí, se o problémech skutečně diskutovalo, aby se hledal konsenzus, protože jedině tak můžeme eh, dospět ku předu eh, v našich záměrech v Evropské unii. Děkuji.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 Kováčovi a děkuji také všem přítomným za výborné příspěvky dnešního dne. Vyslechli jsme a projednali jsme mnohé přístupy v těchto třech hodinách a závěrem bych chtěl schrnout a zdůraznit to, že jsem přesvědčen, že je zcela jasné, že máme společný základ, tedy spojení energetických evropských eh, systémů eh, musí být eh, zajištěno. Proto existují mnohé argumenty a to tak i ti, kteří si nejsou jisti, že závislost musí být odstraněna, i ti řekli, že toto propojení je nezbytné tak, aby se zlepšila konkurenceschopnost. Ti, kteří eh, však chtějí snížit energetickou závislost a já k nim patřím, i ti pokládají za nezbytné další propojování Eh, interní propojování, protože jinak eh, se prostě nedostaneme dál. A jelikož jsme si v tomto zajedno, tak eh, můžeme také konstatovat, že pro zajištění propojení tam, kde je to možné, musí být nalezeny také prostředky společenství ve smyslu snížení závislosti je pravděpodobně nereálné celá vyloučit vnější zdroje investování. Evropa bude eh, eh, odkázána na zdroje zvenčí ještě dlouhou dobu. Jde spíš o snížení tohoto podílu. Nebylo by však zodpovědné, kdybychom nehledali alternativní E, zdroje pro celou Unii. A ještě k otázkám kompetencí. A možná, že by se toho diskuze nedotkla, ale týká se to e, i národních parlamentů, i Evropského parlamentu. Je e, nutné se podívat na tu zásadu energetického mixu. I to je upraveno na evropské úrovni. Jde o podíl obnovitelných energií. Také pan státní tajemník řekl, že jaderná energie může být tématem, o kterém se eh, bude debatovat, také v souvislosti se Fukushimou. Existují však ještě další formy energií, které jsou rovněž sporné, jenže nyní nejsou v tak velkém středu eh, pozornosti. Mám na mysli využití bioenergií nebo spalování odpadů. I toto je věc, která musí být prodiskutována také v souvislosti odlesňováním nebo s výstavbou eh, spaloven Eh, jsou-li spalovny postavěny na hranicích k dalším zemím, tak je nutné eh, toto projednat i se sousedními zeměmi a Evropská unie zde může být zprostředkovatelem. Ta druhá část diskuze byla možná kratší, neprojednali jsme tolik aspektů, eh, protože jsme se vrátili vlastně k tomu prvnímu tématu. Bylo by bývalo lepší, kdybychom ještě obšírněji hovořili o inteligentních eh, soustavách. Tyto jsou důležité z mnoha hledisek. Já myslím především na inteligentní měřiče. A existují ještě mnohé členské státy, kde jsou používány měřiče umožňující vyúčtování průměrné spotřeby eh, a to nevede k eh, energetickým úsporám. To nevede k preferování takových řešení eh, umožňujících větší úsporu energie. Takže inteligentní soustavy jsou důležité, ale také rozšíření inteligentních měřičů. Toto musí být rovněž cílem na evropské úrovni. Mnozí se k tomu vyjádřili a já jsem si jist, že i toto může být určitým závěrem, ke kterému se budeme vždy znovu vracet v rámci předsednictví rady. Tolik z mé strany. Bylo to shrnutí poněkud subjektivní, ale větší shrnutí provede pan Dörk, člen Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Také vám děkuji za možnost udělat rezime této tří hodinové diskuse. Na jedné straně se domnívám, že to prakticky není možné, ale na druhé straně vím, že to není jednoduchá situace a že zrovna tím nebudu populární, ale přesto si uvědomuji, že to je důležitá věc a já se budu snažit tedy o dobrý souhrn, o dobré rezime. Nejdříve bych chtěl poděkovat poslancům národních parlamentů, kteří mají zajisté hodně práce, ale přesto nás dnes z Bruselu navštívili a zúčastnili se tohoto našeho zasedání, které je pro nás pro všechny důležité. Děkuji všem těm, kteří zůstali až do konce a myslím si, že Evropský parlament i eh, maďarské předsednictví se rozhodlo správně, že, hovořil, že jsme dnes hovořili o energii také jsme měli, měli možnost hovořit o jiných záležitostech, ale energie je mimořádně důležitým tématem. E, maďarské předsednictví považuje tuto oblast za prioritu a proto bylo toto téma dnes na programu. Dnes nám připadá tato věc jako samozřejmá, ale dnes Nedávno se konalo zasedání rady, které se výlučně zabývalo energetikou. Bylo to také poprvé, kdy k tomuto došlo. V roce 2004 vstoupily do EU nové členské státy. Tenkrát jsem se stal členem Evropského parlamentu a také členem výboru pro průmysl a energetiku. Tenkrát tento výbor zrovna nestál, nebyl ve světle ramp, nebyl příliš populární a to jsem to řekl nyní opatrně, ale také v tomto roce byla vypracována společná evropská energetická strategie. O té se v minulých hodinách také hovořilo a tady se jedná především o trvalou udržitelnost, o zabezpečení dodávek a také o dobrou cenu. Tenkrát to nebyla příliš populární úloha či téma, ale mezi tím došlo k velice závažným událostem, například extrémně stoupla cena ropy, také došlo ke kolizi, ke stroskotání, ke krizi na finančních trzích a to je jedna věc, ale na druhé straně dobré bylo, že energetická strategie dobře formulovala východiska z těchto krizových let a událostí. Podařilo se nám energetickou energetickou, strategii transponovat do právních aktů také byla vytvořena Evropská energetická agentura, abych se zmínil o několika výsledcích. Udělali jsme v oblasti eh, společného energetického trhu velký pokrok. A teďka otázka zní, zdali můžeme složit ruce v klín, ale to samozřejmě nemůžeme. To ukázala také dnešní konference. Máme sice potřebnou strategii, máme také směrnice, které udávají směr, ale nyní potřebujeme implementaci. Za prvé nejdříve implementaci transpozici ve vnitrostátním právu, ale také především v praxi. A na toto všechno samozřejmě práce, činnost Evropského parlamentu nestačí. V posledních letech s panem Roylem a s ostatními členy výboru jsme přispívali k vytváření strategie a k zákonodárství na evropské úrovni. Ale nyní ve fázi implementace jsou na řadě členské státy a vlády, které musí ukázat pevnou vůli v této oblasti a proto je důležité, že dnes mezi nás přijeli národní poslanci a také ukázali vůli v této oblasti. Takže já bych chtěl vyvodit za sebe závěr, že je velice dobré, že jsme viděli v jednotlivých příspěvcích také vůli k implementaci. My na této implementaci musíme pracovat, myslíme pouze na třetí eh, energetický balíček. Tady můžeme mít špatné svědomí, protože tady nám zbývá ještě hodně práce ale ani nejlepší zákonodárství nám nepomůže v praxi. My potřebujeme plynovody, plyno, ropovody a také přenosové soustavy. My jsme se zabývali dnes externí i interní infrastrukturou, také jsme se zabývali kvalitou přenosových sítí a také otázkou inteligentních sítí. A nyní krátce budu formulovat nejdůležitější závěry. Pokud se týče otázky energetických koridorů a externí infrastruktury, tak dnes jasně vyšlo najevo, že členské státy se nalézají v nejrůznějších situacích, pokud se týče otázky diverzifikace energetických zdrojů. Složení zdrojů v oblasti plynu a ropy je eh, velice rozmanitá. Baltské státy jsou velice závislé na jediném zdroji. Středně, středoevropské eh, země jsou také z 80% závislé na jednom zdroji a v obou dvou případech je to Rusko. Také italští poslanci zde hovořili velice aktuálně, neboť v Itálii je situace, že tato, te, tento eh, region je závislý především na severní Africe a tady diversifikace znamená Rusko. Tady hovoříme-li o diversifikaci, o nových zdrojích plynu, tak není řešením jeden zdroj či druhý zdroj, ale diversifikace je řešením. A nyní bych chtěl uvést několik příkladů pro diversifikaci. Za prvé chci zmínit Nabuko, o tom se také dnes hovořilo. Já jsem přesvědčen o tom, že Nabuko bude prospěšným energetickým koridorem pro Evropu. Já s panem Orockým nesouhlasím. Já se domnívám, že ve srovnání se South Streamem by to bylo lepší řešení. Nejlepší by bylo samozřejmě zrealizovat oboje dvoje, ale musíme především myslet na diversifikaci zdrojů, ne transportních cest. A pro střední Evropu by bylo lepší získávat plyn z Kaspické oblasti a ne z Ruska. Takže důležití v této souvislosti jsou samozřejmě také zdroje a partneři. U diversifikace mohou sehrávat důležitou roli také terminály LPG, o tom se také hovořilo. To by také mohlo vést k vyvážení poptávky a nabídky. Když budeme mít k dispozici infrastrukturu, pak potřebujeme ještě něco dalšího a to je jednotný přístup ke třetím zemím, jednotné vystupování vůči třetím zemím. Je možná očividné, ale v případě Evropské unie se jedná o obrovský počet zákazníků, to je 500 milionů obyvatel a to by měla být velká výhoda pro jednání. To přineslo také Polsku velké výhody při sjednávání dlouhodobých dohod o dodávce plynu. Je jasné, že když bude EU vystupovat jednotně, může z toho mít pouze výhody. Jsem také rád, že polské předsednictví se zaměří na tuto otázku a to je otázka solidarity mezi členskými státy. Vy, i Polsko, máte s tím velké zkušenosti a solidarita mezi členskými státy je velice důležitou věcí. Pokud se týče interních infrastruktur, pak mají vícero lidí pravdu v tom, že potřebujeme flexibilní interní sítě a nejenom koridory k třetím zemím. Musíme své soustavy sítě vzájemně všude v Evropě propojit, na západě, na východě a také ve střední Evropě. Já jsem přesvědčen o tom, že musíme postupovat ve fázích Nejdříve musíme realizovat současné podmínky a předpisy. Až toto budeme mít hotové, pak můžeme pracovat na lepším využívání stávajících kapacit, což znamená, že nemusíme rozšiřovat stávající kapacity, což by vlastně znamenala úsporu. Ve druhém kroku bude nutné dělat ještě nové investice tak, aby se rozvíjely stávající soustavy a sítě, o tom se také hovořilo. My jsme slyšeli několik dobrých příkladů, například zde byla jmenována spolupráce mezi vyšehradskými zeměmi a také závislost tohoto regionu lze silně snížit. Nepotřebujeme pouze sítě a dobrý právní rámec pro infrastrukturu, ale potřebujeme také dobře fungující trh. Tady souhlasím s panem Ovrockým. Tady opravdu nejsme na společném trhu konkurenty, ale my musíme spolupracovat a být vzájemně solidární, jenom tak vznikne společný trh. Já se domnívám, že se jedná o skutečný průlom a sice to, že Rada EU na svém zasedání 4. února odsouhlasila to, že hodlá vytvořit v energetice do roku 2014 společný energetický trh a také, že plynové ostrůvky v Evropě mají být odstraněny do roku 2015 určitě v oblasti interní infrastruktury bude ještě hodně problémů. Kolegové zmínili dva problémy. Za prvé je to otázka schvalování licencí. To je jednou z největších překážek, které dnes existují, protože existují velice složité, dlouhé postupy. Často se jedná o přeshraniční projekty, u kterých to e, povolení trvá až 10 let a to v 21. století není akceptovatelné e, tato schvalovací řízení musí být urychlena a musí být eventuálně vytvořeno jedno kontaktní místo a paralelní struktury. Na druhé straně je také nedostatek finančních prostředků. Evropská unie odhaduje, 200, že budeme potřebovat 200 miliard euro na další investice. A opravdu budeme potřebovat velké investice, abychom mohli realizovat Nabuko. Již v současné době je prakticky pozdě na obstarání těchto finančních prostředků. A my bychom měli také pobídnout soukromý sektor k investicím. I Evropská unie musí přispět k financování a za tímto cílem musíme stanovit jasné priority. 500 priorit to je příliš velké množství. My potřebujeme přehledný počet priorit, tak abychom z nich mohli vycházet. Také se hovořilo o tom, že když vznikne síť, tak, jak bude vypadat. My všichni víme, že potřebujeme inteligentní síť, my víme, že to je velký potenciál, neboť se odhaduje, že za pomoci inteligentních systémů 10 až 20 energie lze ušetřit. Pan Juža také o tom hovořil tak lze vyrovnat spotřebu a také lze zlepšit integraci a propojení jednotlivých sítí. 40 miliard, miliard euro se, na to bude, se do toho bude muset investovat. Také je třeba vytvořit prostředí pro investiční pobídky. A až budeme mít také inteligentní měřiče, o čemž hovořila paní Hercog, tak dokonce i soukromé domácnosti mohou šetřit energie a chovat se velice uvědoměle. Do roku 2012 podle rozhodnutí rady mají být zavedeny společné technické normy a do roku 2020 může se zvýšit počet inteligentních měřičů až na 80%. Nyní se chci vrátit k tomu, s čím jsem začala. To je otázka energetických strategií. Dnes je, promiň, promiň první řadě jsme hovořili eh, o strategiích, ale eh, někteří již poukázali na tuto záležitost. Chtěl bych eh, vlastně vás upozornit pouze na jeden dokument a to je sdělení Agenda 2050. Až do roku 2050 má energetika být kompletně zbavena uhlíku to znam, platí jako velice ambiciozní cíl, ale uvažujeme-li o perspektivních řešeních, je třeba si uvědomit, že 50-60 let může oplynout, než dosáhneme kýženého stavu. A poslední myšlenka na závěr, pane předsedo. Dovolte mi, Eh, abych řekl, že z dnešního zasedání jasné, že i ze současné situace krizové může energie představovat určitý problém, ale ti, kteří se účastnili této diskuze, ví také, že energie může být součástí řešení. Proto jak v národních parlamentech, tak v, Evropský, v Evropském parlamentu musíme na této budoucnosti mm, pracovat. Děkuji mnohokrát, pane poslanče a pan Roy zahajoval dnešní zasedání a já mám tedy tu snadnější úlohu dnes uzavřít dnešní zasedání, proto mi dovolte, abych velice srdečně poděkoval výboru ITRE, sekretariátu a radě ve jménu předsednictví, pardon, také bych rád poděkoval předsednictví Evropské unie, maďarskému předsednictví za spoluzorganizování této akce. Chci poděkovat všem účastníkům, kteří aktivně přispěli do diskuse a doufám, že během polského předsednictví bude toto téma diskutováno dál a tím uzavírám dnešní zasedání. Díky.